So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kolegové a kolegyně, usaďte se, prosím. Rád bych zahájil naše zasedání bodem číslo 12 a vítám tady pana Nikolase Šmita, ministra práce, zaměstnanosti, sociální a solidární ekonomiky. Pokud jsem tady dobře tady převzal to označení. Cvičím ještě. Vítám vás mezi námi a od počátku bych chtěl požádat eh, o to, abychom tady neměli špatnou eh, eh, špatný příklad eh, pracovní bezpečnosti. Tady, když se dělala ta fotka, tak tam někdo stál na té otáčivé židli. Eh, Prosím, eh, takže to laskavě přehledněte. A teď se těšíme na diskuzi s vámi. Velmi nás zajímá to, co konkrétně má probíhat během lucemburského předsednictví. Máme tady platformu pro nelegální práci, neohlášenou práci a pak jsou tady ještě další zajímavá témata a já doufám, že během té hodiny a půl, které máme k dispozici, eh, o tom všem pohovoříme. Pokud jde o další postup, tak bychom vás chtěli požádat, abyste pokud možno úvodem hovořil asi 10 minut. Eh, toto jsou samozřejmě velké nároky na naše řečníky, to jistě znáte. Potom eh, dáme v prvním kole slovo koordinátorům a pokud jde o druhé kolo, tak to eh, budou další členové našeho výboru, kteří budou mít slovo a pokusíme se co eh, nejvíce žádostí o slovo zohlednit. Eh, nyní bych vás chtěl tady požádat, abyste si vzal slovo. Nejprve bych chtěl poděkovat. Jsem velice potěšen, že ve vašem výboru mohu představit body lucemburského předsednictví, pokud jde o sociální Evropu. Jistě mi dovolíte, abych eh, od teď hovořil francouzsky. Um, cher eh, président. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně. Evropa se bez pochyby dostává z jedné z nejhorších hospodářských krizí, tedy je to, byla to finanční krize, pak hospodářská a pravděpodobně to byla nejhorší krize od roku 1929. Tato hospodářská a finanční krize se v mnoha zemích změnila v krizi sociální. Tu sociální krizi dnes dokládá velké množství nezaměstnaných. V Evropě máme míru nezaměstnanosti přes 10 více než 25 milionů nezaměstnaných v celé Evropské unii a z toho zhruba 5 milionů mladých lidí, kteří nemohou najít práci. A v této souvislosti, myslím, je jednou z nejzranitelnějších stránek Evropské unie to, že naši spoluobčané stále více nerozumějí tomu, o co vlastně jde v evropském projektu. Mají dojem, že sociální rozměr, který byl nedílnou součástí evropského projektu od samého počátku. Když vzniklo ESU, tak mělo eh, velice eh, silnou sociální kapitolu a ztráta tohoto sociálního rozměru, respektive jeho viditelnosti, je dnes nebezpečím pro Evropu jako takovou. Proto si myslím, že je skutečně naléhavé obnovit tento sociální rozměr projektu evropské integrace v Evropské unii. Samozřejmě jsme rádi, že nová komise oznámila takové trojí A v sociální oblasti. Nicméně já tedy neustále opakuji, že tomu věřím, ale chtěl bych to také vidět. Myslím, že nějaký apoštol tohle řekl. A teď je tedy důležité, definovat, co to vlastně je to sociální trojité A, jaké, jaký sociální rozměr potřebujeme, jaké místo bude mít sociální aspekt v evropské integraci. A tím se dostávám ke svému prvnímu bodu, a to je sociální rozměr ve zprávě Evropy a zvláště v hospodářské zprávě Evropy. Eh, pokusím se tady být stručný, protože zítra, pane předsedo, spolu s ministry práce povedeme diskusi o sociálním aspektu zprávy věcí veřejných a o úloze ministrů práce, zaměstnanosti a sociálních věcí v této zprávě. Musím říci, že já jsem ministrem práce už nějakou dobu, už je to šest let, a stále ještě eh, si nejsem jist, jakou vlastně úlohu může tedy EBSCO v tom sehrávat. Samozřejmě jsme zapojeni do evropského semestru, ale je to spíše zapojení formální než nějaké hluboké zapojení. A chtěli bychom, když se diskutuje o té zprávě věcí veřejných, aby skutečně existovala nějaká pracovní metodika, systém a také výsledky v té sociální oblasti. To je pro nás velice důležitý bod. Musím k tomu poznamenat, že zpráva pěti předsedů, myslím, že jich je teď pět, která byla předložena, Eh, také mě úplně neuspokojuje, protože eh, sociální eh, aspekt je ve zprávě zmíněn, ale mám pocit, že je zmíněn v takovém zvláštním úhlu a není tam nijak uvedeno, jak v té zprávě věcí veřejných, ve zprávě hospodářské a měnové unie se budou řešit významné sociální otázky, jako je zaměstnanost, nejistost práce, chudoba, zaměstnanost mladých a tak dále. Určitě nějaké zmínky tam jsou, ale máme nakonec z toho dojem, že když se liberalizují trhy práce, že se to vlastně všechno vyřeší tak nějak samo. Myslím, že se musíme zaměřit na tuto otázku a zamyslet se nad tím, jak tedy skutečně dosáhnout toho, aby sociální rozměr se pevně zakotvil do této zprávy věcí veřejných. Já jsem si včera četl zprávu, vynikající zprávu vašeho parlamentu, kterou zpracovávala paní Tyson, která je dnes komisařkou pro sociální záležitosti a v této zprávě se kladou přesně ty správné otázky a také se tam navrhují správná doporučení. A myslím, že k, tomu, k této vynikající zprávě paní Tyson se musíme vrátit, chceme-li se zabývat sociálním rozměrem zprávy eh, věcí veřejných. Důležitý druhý bod, který souvisí s tím prvním, to je zaměstnanost. Eh, samozřejmě všichni mluvíme o tvorbě kvalitních pracovních míst. Tvorba kvalitních pracovních míst samozřejmě eh, nemůže vzniknout jen tak jednoduše. Já nemám nic proti trhům práce, které by fungovaly lépe, ale tvorba pracovních míst, to je předev, především otázka dobré makroekonomické politiky. Pokud nemáme dobrou makroekonomickou politiku, pak nebudou ani vznikat pracovní místa. Musíme se dívat na zaměstnanost v makroekonomickém kontextu, v kontextu strukturální politiky, rozpočtové politiky. Je třeba provádět dobré strukturální reformy, na to vše se chceme zaměřit. Ještě stručně k nezaměstnanosti mladých lidí. To není rozhodně téma, které by už bylo vyřešeno. Říká mi někdo, už to není 5 milionů, ale jenom 4,8, no pokud, jich je o 200 tisíc méně, tím lépe. Ale 5 milionů nezaměstnaných mladých lidí v některých zemích eh, eh, je mnoho dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí a to je časovaná bomba musíme řešit problém nezaměstnanosti mladých lidí jinak. Odvedli jsme dobrou práci tím, že vznikla záruka e, pro mladé lidi. Já jsem se sám na tom podílela, takže to nebudu spochybňovat, ale je třeba zajít ještě dál, než je tato záruka. Protože pomocí té záruky umožňujeme mladých lidí možná snáze nacházet pracovní místa, ale dnes tím Ústředním bodem je tvorba pracovních míst za prvé a za druhé odborná, odborná příprava všemi různými směry. Zítra, pane předsedo, myslím, že se také budete účastnit, povedeme s ministry diskusy o tom, čemu já říkám garance nebo záruka pro mladé lidi a ještě dál. Já tomu říkám ještě dál, musíme zajít dál, než je ta záruka vytvořit skutečné politiky pro zaměstnanost mladých lidí. Otázky jako přechod mezi školstvím a pracovním procesem je třeba vyřešit lépe. V této souvislosti musíme řešit mnoho bodů. Eh, chci přivítat program, který navrhla komise, je to investiční program a dovolte, abych také přivítal ty pozměňovací návrhy, které e, přednesl Evropský parlament. Myslím, že tam jsou velice užitečné příspěvky, pokud jde o sociální investice, investice do odborné přípravy. To byly návrhy, které e, předložil Evropský parlament a ty mohu jen přivítat. Opakuji, že pro nás jednou z hlavních dnešních výzev je samozřejmě investice do výzkumu, do rozvoje, do infrastruktur. To všechno potřebujeme. E, máme velké nedostatky v oblasti investic a to je třeba napravit. A je trochu nepochopitelné, že máme peníze, s kterými nevíme, co dělat a zároveň nejsou dostatečné investice. Samozřejmě investice také fungují, když funguje makroekonomický rámec. Když je makroekonomický rámec špatný, tak i když máte hodně peněz, tak eh, ty peníze prostě nebudou investovány tam, kde je třeba pro tvorbu pracovních míst, pro vytváření hospodářské činnosti a bohatství. Je tedy tady druhý bod, který je pro nás důležitý, a to je mm, problematika práce, trhu práce. Myslím, že se to hodně zanedbávalo, protože ten trh práce prochází obrovskou změnou, revolucí, a to z mnoha ohledů. Za prvé podmínky a zdraví při práci. Zde Evropa byla průkopníkem, protože sociální Evropa vznikala na základě podmínek bezpečnosti a zdraví při práci. To bylo v SUO, týkalo se to ochrany eh, mladistvých, třeba tehdy vlastně v ocelářském průmyslu a podobně. A není přijatelné, eh, že bychom od tohoto upustili. My jsme pro radu navrhli závěry, které velice výrazně říkají, že je třeba nadále se zabývat bezpečnosti a zdraví při práci, protože to považujeme za důležité. Proč? jednak, řekněme, z humanistických důvodů, ale také z ekonomických důvodů. Když dnes říkáme, a je to normální, že lidé by měli eh, déle pracovat, tak je udržíme déle v práci, pokud budou mít dobré podmínky zdraví a bezpečnosti při práci. Je to tedy sociální investice, která má návratnost lidskou, ale také návratnost ekonomickou. Chceme, aby Rada přijala závěry, doufám, že to tedy dopadne. My každopádně ty závěry navrhujeme, závěry, které se právě týkají těch pracovních podmínek. Druhá kapitola, kterou považuji za velice důležitou, E, která souvisí s světem práce, který prochází hlubokými změnami. To je vše, co souvisí s e, digitální ekonomikou. Myslím, že jsme zatím ještě si neuvědomili ty probíhající změny, které se ještě zrychlí. Před několika dny mi někdo řekl, že například 40 současných pracovních míst se buď totálně změní, anebo úplně vymizí. To znamená, dochází skutečně k velkým změnám ve světě práce, na trhu práce a ty změny jsou velice rychlé. Já jsem ministrem už šest let a zatím ještě nikdy se nediskutovalo o tomto aspektu, který přitom ovlivní celou Evropu. Průmysl, služby, e, lékařství, nemocnice. Zatím jsme nediskutovali o tom, co to vlastně znamená pro ta jednotlivá odvětví, pro zaměstnanost, jak na to reagovat, jak vytvářet nová pracovní místa. Já nejsem žádným technopesimistou, jsem spíše optimistou, ale za předpokladu, že skutečně najdeme správné odpovědi a správné politiky. A za tímto účelem budeme pořádat, a byl bych rád, aby se do toho zapojil i Evropský parlament, velikou konferenci, kde budou všechny ty e, zúčastněné strany, ti tzv. stakeholders z oblasti průmyslu, odborových organizací, zástupci spotřebitelů, e, Parlamentu, ministři a podobně. Bude to v listopadu v Lucemburku a na této konferenci chceme analyzovat e, vlivy této digitální revoluce na trh práce. Nestačí hovořit o vnitřním digitálním trhu. Nestačí říct, budeme investovat miliardy do infrastruktur. Ano, je to důležité, velmi důležité, ale důležité také samozřejmě je vzdělávat, zajišťovat odbornou přípravu lidí na tyto velké změny, protože lidi se budou muset vyrovnat s těmi novými systémy a s novými způsoby výroby. A je to skutečně velká výzva. Evropa sem musí soustředit své investice, své eh, výměny a musíme investovat do osob, do lidí, do znalostí. Vidím tady Marii a je to vlastně taková myšlenka, která už se objevila v Lisabonské strategii a od které se trochu upustilo, ale myslím, že to je právě ta, ehm, ta výzva znalostní ekonomiky a eh, s tou se musíme vyrovnat. Eh, ještě poslední bod, který eh, zmíním, protože už mi dochází čas, eh, to je sociální a solidární ekonomika. Já bych, nebo předsednictví bych chtělo vdechnout takový nový impuls té solidární a sociální ekonomice. Já jsem měla mnoho kontaktů na Evropském hospodářském a sociálním výboru, pořádali jsme schůzky s nimi a myslím si, že ekonomika ve Španělsku, v Itálii, a i v dalších zemích ta sociální ekonomika není třeba řešením problému eh, sociálních rozporů, ale může přispět k tomu řešení. Je to velice dynamický sektor, je to nová forma ekonomiky. Takováto ekonomika je odolnější z hlediska zaměstnanosti, pracovních podmínek a musíme skutečně dát nový impuls tomuto odvětví. Já děkuji vám, poslancům, za to, že jste toto zapracovali i do toho investičního balíčku komise. Skutečně vám za to z toho srdce děkuji. Se všemi eh, aktéry, včetně parlamentu, budeme eh, pořádat konferenci, kde se chceme zabývat tím, co můžeme dělat po štrasburské konferenci, po iniciativách Michela Barniera, eh, kterým bych chtěl vzdát hold. Eh, zmínili jste oba trialogy, já doufám, že se nám je podaří dokončit. Já eh, jsem se účastnil začátku trialogu o Euresu, jsem poměrně optimistický, to též platí pro trialog o platformě proti eh, nenahlášené práci. To jsou problematiky, které máme na stole a já předpokládám, že komise přijde s dalšími iniciativami. Slíbila například iniciativu týkající se boje s dlouhodobou nezaměstnaností. To je klíčový problém lidé, kteří už dlouho jsou vyloučeni z trhu práce je třeba, abychom skutečně proto něco udělali, protože čím déle jsou lidé mimo trh práce, tím se zhoršuje jejich šanci znovu práci najít. A to platí nejen pro starší občany, ale také pro mladé lidi. A mám na mysli především země, jako je Řecko nebo jiné, kde skutečně je generace, která vlastně už nepracuje vůbec, protože to jsou mladí lidé, kteří e, jsou bez práce 3-4 roky a i za těch nejoptimističtějších předpokladů budou mít těto mladí lidé veliké problémy s tím najít zase nějakou práci. Takže to bylo pár slovy, eh, co chceme dělat. Skutečně chceme pořádně nastartovat tu politiku zaměstnanosti pro mladé lidi. A ještě úplně poslední věc myslím, že Evropa také se musí dívat trochu dál. U nás máme hodně problémů, ale také musíme si všímat problému našich sousedů. Když země Magrebu jsou v krizi, když mladí lidé z těchto zemí jsou bez práce, když lidé ze zemí Magrebu mají možnost buď připojit se k syrským teroristům nebo ke svým domácím teroristům, anebo podnikat divoké imigrační cesty, to rozhodně není alternativa, která by byla pro Evropu přijatelná. Musíme rozhodně jednat. Já jsem na zítřek na naše neformální jednání pozval tři ministry práce ze zemí Magrebu, abychom i s nimi mohli diskutovat o tom, jak třeba zlepšit odbornou přípravu v těchto zemích, jak umožnit mladým lidem, kteří třeba někde jsou vzděláváni, ale špatně, najít práci, která existuje, ale pro kterou právě nejsou hodně kvalifikovaní mladí lidé. Takže to je eh, výzva, která je pro nás také důležitá a kterou bychom rozhodně neměli ignorovat. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Um, jenom mírně jste překročil svou řečnickou dobu. A teď bych chtěl požádat o slovo koordinátoři, a to uh, nejprve EPP, Danuta Jaslověcká. Děkuji vám, paní převodniče. Děkuji vám, pane předsedu. Srdečně vítám za PPP e pana ministra a děkuji vám za prezentaci priorit e, politiky lucemburského předsednictví. Pane ministře, e, sociální rozměr je pro nás velice důležitý. Proto jsem velmi ráda, že lucemburské předsednictví tomu věnuje tolik. My zde máme řadu, eh, my zde máme to, eh, že EPSCO a sociální, sociální dimenze eh, je vnášena do naší politiky hodně a to je důležité zvláště v krizi, kdy se, která se projevila tedy negativně na stabilitě eh, zaměstnanosti, ochraně zdraví, pracovních podmínkách, zvyšování kvalifikace, kompetentnosti, dovedností. Toto je velice důležitá politika na trhu práce. Souhlasím s panem ministrem v tom, že mladí lidé potřebují spíše šance získat místo nežli garance zaměstnanosti. A je třeba, abychom my využili tuto šanci a tyto šance připravili. Eh, je správně, jak jste řekl, že eh, Evropský parlament je v otázkách zlepšení situace na trhu práce aktivnější než dříve, zejména pokud se týče investic do lidského kapitálu nebo investic sociálních. Eh, doufám, že pod vedením lucemburského předsednictví také Rada Evropské unie zvýší úsilí a bude eh, na základě osvědčených postupů navrhovat lepší řešení pro trh, tak, aby se mladí lidé mohli optimističtěji identifikovat s Evropskou unii a aby se takto stavili proti antievropským náladám. Děkuji za SAD Jutta Steinruck. Pane ministře, Eh, srdečně vám děkuji za vaši přednášku. Jsem velmi ráda, že lucemburské předsednictví skutečně chce mít rating 3A, pokud se týče sociální záležitostí v Evropě. Eh, my už tedy eh, rok posloucháme, že komise se tím chce konkrétně zabývat, ale to, co jste zde řekl, to v nás buzuje velké naděje. Je totiž důležité, aby Evropa měla svoji sociální agendu napříč všemi politickými oblastmi, tak aby sociální dimenze se opět zotavila. My už další dobu o tomto debatujeme a je třeba, abychom eh, také získali lidi, eh, nejenom tedy reformami, ale také takovými reformami, které budou v jejich prospěch lucemburské předsednictví může být úspěšné prakticky jen tehdy, když v této těžké době přispěje k silné a koordinované sociální politice v Evropě. Boj proti nezaměstnanosti samozřejmě musí být hlavní prioritou, ovšem eh, je třeba, aby to, co zde vytvoříme, bylo kvalitní, kvalitní pracovní místa se silným sociálním rozměrem. Já jsem taky velice ráda, že hovoříte o ochraně zdraví na pracovišti. Ano. Pokud se nestaráme o sociální dimenze, Výsledkem je to, že sociální náklady budou potom ještě vyšší, než by byly, kdybychom za to investovali předem. Eh, také vidíme výzvy například v podobě forem zaměstnanosti a třeba eh, je možné se podívat také na balíček mobility a možná eh, zjistit, zjišťovat spíše, co se děje v tomto směru v českých zemích. Můžete spolehat naši podporu. Děkuji. Děkuji za EK, EKR eh, paní McIntyre. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane ministře, za prezentaci lucemburského předsednictví a vašeho programového plánu. Eh, bez ohledu na naše politické zaměření všichni eh, se shodujeme na tom, že musíme dělat všechno pro to, abychom redukovali nezaměstnanost. Mezi českými zeměmi existují velké rozdíly a nezhodujeme se zcela v tom, jak dosáhnout našich cílů. Ale každopádně eh, máme velké přání zvýšit zaměstnanost. Já tedy vítám to, co jste řekl o digitální ekonomice a příležitostech s tím spojených. Myslím, že eh, je třeba poukazovat na to, že na jedné straně máme lidi nezaměstnatelné a na druhé straně máme eh, prázdná místa, eh, pro které není možné získat přiměřeně kvalifikované pracovníky. Mně už nějakou dobu eh, působí starosti agenda lepší regulace. A já bych si velice přála poslechnout se, co si myslíte vy o lepší regulaci, o ořezávání byrokracie, o návrat eh, pracovní místo Evropy. Ano, eh, vyjádřili se k tomu předřečníci, kteří s nimi souhlasím, ale také si myslím, že eh, pokud bude legislativa jednodušší, bude se i lépe dodržovat. Eh, odbourávání byrokracie nemá nic společného s ochranou zdraví a bezpečnostní práce. Já si spíš myslím, že spíše naopak. A podle mě je velice důležité uvědomit si, že Eh, nová pracovní místa, která vznikají i nyní, eh, vznikají zejména v malých a středních podnicích. A jsou to právě malé a střední podniky, které bojují s vyplňováním formulářů. A já určitě eh, předpokládám, že víte, jak se k tomu staví místo předseda komise Termans a on tedy řekl, že svůj eh, úspěch bude poměřovat spokojeností malých a středních podniků. Dále jsem chtěl zmínit ještě to, že, že máme zde určité interinstitucionální dohody. A eh, jeden z aspektů, který nás zajímá, je větší soustředění na posuzování dopadů a na revizi, eh, respektive kontrolu implementace legislativy, abychom se poučili o tom, co funguje, co účinkuje a kde tedy ty zájmy jsou plněny. Děkuji. Tak eh, do dvou minut, nebo těsně na dvě minuty to akceptuji, ale víc to bude už horší. Nyní Marian Harkin za ALDE. Děkuji, pane předsedo, a srdečně vítám eh, pana ministra. Vy jste mluvil o obnově sociální dimenze eh, při rekonstrukci EU a to mě velmi těší. Nicméně mám zde otázku tuto. Pamatuju si minulý mandát, kdy z komise eh, připlulo mnoho návrhů, jako třeba žluté karty od národních parlamentů, stanoviska parlamentu a to skutečně eh, možnost tedy říci, kde je naše angažma pocitování jako narušování subsidiarity. Chci se tady zeptat. Myslíte si, že eh, v radě eh, může, nebo v komisi můžete nalézt podporu pro své návrhy? Tolik moje první otázka. A moje druhá otázka, vy jste hovořil o slušných pracovních místech. A opět tento výbor vás jistě bude podporovat. Ale hovořil jste také o strukturálních reformách. Můžete mi například eh, uvést, co byste si představoval konkrétně, eh, tedy jak by měla vypadat taková strukturální reforma na podporu zaměstnanosti? Samozřejmě je třeba vytvářet pracovní místa a pomáhat těm, kteří práci hledají, eh, tak pomoci jim tím způsobem, že získají hodnější kvalifikace. Jistě to také souvisí s podnikavostí, s prostředím pro malé střední podniky, legislativou a tak dále, právním rámcem. Ano, my máme volná místa v EU a EURES může pomoci tomu, aby lidé našli volná místa. A další věc je digitální svět. E, samozřejmě, že lidé se musí snažit, aby našli práci, ale jak e, můžeme zajistit to, aby i zde e, byla slušná pracovní místa? Jak to vidíte vy a co byste k tomu řekl? Děkuji za GUE. Νέκολης Σιλίγιοπης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ήθελα και εγώ εκ μέρους της ομάδας Děkuji, pane předsedo. Jménem naší skupiny bych vás také chtěl přivítat na našem výboru. Vítám tedy pana Šmita a děkuji za prezentaci předsednictví, programu předsednictví. Vím ze zkušenosti, že je obtížné pro malou zemi, aby eh, získala během svého předsednictví eh, úspěch. Přeji vám mnoho štěstí. Hovořil jste o sociální politice, politice zaměstnanosti, ale eh, vidím, že vy vlastně také jdete tou vyšlapanou cestou a já si myslím, že tady eh, by neměla být prováděna politika, kde eh, jsou takové ty snahy o úspory, že je to vnímáno jako všelek. Já si myslím, že tady je potřeba zejména se zaměřit na boj eh, proti nezaměstnanosti, je dobře potřeba zaměřit politiku tímto směrem, ale je potřeba také nabídnout důstojné podmínky pro pracovníky. A víme, eh, že to, co je poslední dobou prezentováno pracovníkům, nic se nezaručuje. Klade se důraz na hospodářskou soutěž a vede to ke snižování platů a jak se privatizuje sociální zabezpečení a kazí se vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Přitom tam jsou věci, o které se bojovalo po dlouhé roky. Takže eh, ty podmínky bychom mohli označit eh, jaksi za středověké. Eh, tady není možné to řešit evropským semestrem, protože ten právě znamená úsporná opatření a deregulaci. Komise a komisařka Tyson velmi často eh, upozorňují na sociální indikátory, které jsou obsaženy eh, v evropském semestru, ale ke změně politiky nedošlo. Eh, v tuto chvíli procházíme tedy krizí a ty sociální ukazatele nejsou členskými státy zohledňovány a komise je také nezohledňuje. Víme, co se stalo minulý týden, kde eh, bylo uvaleno ultimátum na Řecko a eh, nebyla to výjimka, je to téměř pravidlo, by se dalo říci, takové chování. A já bych se chtěla zeptat, jak by lucemburské předsednictví chtělo změnit tuto politiku tak, aby docházelo k důstojné spolupráci a eh, generovaly se investice do sociální oblasti, aby byly dodržovány práva pracujících. Jak budete bojovat za tyto cíle? Já bych vás chtěl vyzvat, abyste se drželi eh, dvě, dvou minut. Zatím to ještě nikdo nedokázal. Uvidíme, jestli se to podaří eh, Jean Lambert za zelené. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také vám, pane ministře, za vaši prezentaci. Já si myslím, že lucemburské předsednictví sehraje velmi důležitou roli eh, při snaze přesvědčit mnoho lidí v Evropské unii i v parlamentu o tom, že sociální Evropa eh, není mrtvá eh, a, a, eh, a mě by zajímalo, jaké máte plány spolupracovat s dalšími ministry, třeba ministry hospodářství, a, a jak tady chcete prosazovat argumenty e, pro investice Eh, právě do, toho, do té sociální oblasti. A potom vy jste tady hovořil o tom, že je důležité zdraví a bezpečnost a že je potřeba tady na tom zapracovat. Mě by zajímalo, jestli tady v té věci budete spolupracovat s jinými ministry, ať už jsou to ministři zdravotnictví nebo hospodářství, eh, tak abyste přesvědčil je, aby to nevnímali jako břemeno a aby to chápali jako investici. Eh, také jsme potěšeni, že chcete řešit otázky, jako je digitální hospodářství a, a celá ta transformace v této oblasti na plenárním zasedání minulý týden eh, se řešilo další odvětví, kde vnímáme velkou transformaci ve smyslu zeleného hospodářství, ekologických pracovních míst. Víme, že investice v těchto oblastech vedou k výsledkům v oblasti zaměstnanosti eh, a víme, eh, že tady jsou zapotřebí změny. Takže jaké máte plány, kterými chcete zajistit, že Eh, například i oběhové hospodářství a návrhy v této oblasti budou prosazeny a posunou se vpřed. Takže naše skupina vítá eh, iniciativu spolupracovat s vládou Magrebu, pokud je o zaměstnanost, protože to má samozřejmě také eh, velké dopady. Děkuji. Dále tady máme Lauru Ageu, EFDD. Děkuji, pane předsedo. Velmi vítáme nové lucemburské předsednictví. Pane Šmite, eh, řekl jste, že eh, Evropa eh, se dostává z krize, ale já se donívám, že tak to vůbec nevypadá. Uvízli jsme v krizi a sociální dopady jsou každý den zřetelnější a výraznější. Eh, údaje to potvrzí 25 milionů nezaměstnaných, 5 milionů nezaměstnaných mladých lidí, takže to vypovídá o všem. Mohli bychom to dokonce označit jako absolutní chudobu. Nové, uh, nové choroby uh, uh, dětí, třeba v Řecku a jinde, které vyplývají třeba z podvýživy, choroby, o kterých bychom si mysleli, že už byly dávno vyhlazeny a dnes se opět objevují. Takže my opravdu tady jsme zavřeli hluboce do křize a můžeme tady samozřejmě hovořit o sociální dimenzi, ale eh, mě by zajímalo, jak provozovat investice, když jsou členské státy eh, vyzývány k tomu, aby nepřekročili 3 eh, zadluženosti. Jak je možné investovat, pokud se nechcete zadlužit? Eh, ty dluhy totiž můžou znamenat také určitou příležitost. Eh, je důležité, aby eh, tady byla možnost se zadlužit. Malé a střední podniky nemůžeme chránit, pokud jim neumožníme, aby investovali. Na mysli mám třeba také investice veřejného sektoru, potom vzdělání, ano, Odborná příprava, to je důležité pro mladé lidi, ale co potom s nimi? Eh, jak jim eh, poskytneme pracovní místa? Pokud nebude žádná poptávka, tak nebude produkováno zboží. Eh, ekologické hospodářství ano, to je dobré, ale jak, za jaký konec to vzít? Potom záruka pro mladém um, nějaká pomoc proti uh, krizi, ale není to, není to uh, Bojovat uh, s nezaměstnaností mládeže, se zárukou pro mladé, to si myslím, že to samo o sobě fungovat nebude. Potřebujeme pečlivě sledovat provádění projektů v členských státech, protože jinak žádný z těch cílů nesplníme. A nyní ENF Dominik Martin. Děkuji, pane, předse- pane ministře. Ehm, vítáme vás. Líbil se mi váš eh, úvod. Vy jste říkal, eh, že ehm, chcete opravdu jednat, nechcete pouze předstírat, to je dobře. A potom jste tady uváděl ta čísla eh, nezaměstnanosti a Eh, pak se tady uváděl SUO, Evropské společenství uhlí a ocely. A bohužel ve Francii tam už nemáme bohužel ani uhlí, ani ocel, takže tady je vidět, že to opravdu moc dobře nefunguje. Eh, hovoříte o různých cílech, sociální rozměr, eh, je sociální a solidární, ale tady většinou Eh, se hovoří o vytváření pracovních míst eh, i pro mladé a vy říkáte, že řešení musí být makroekonomická a strukturálně. Já si myslím, že je to právě naopak. Členské státy bychom měli nechat, aby si své věci řídili sami a půjde to lépe. Eh, vy jste tedy ministrem a to vypadá, že Evropa je žába, která se nafukuje, chce být větší než, než nějaké velké zvíře a ty, tady je vidět, že to všechno nefunguje, že se to ubírá tam, kam nechceme. Jsou, je to vidět na událostech minulého týdne. Potom eh, tady ty dvě osy, bezpečnost eh, v práci, zdraví a potom eh, také změna v digitální oblasti. Pane ministře, nechte podniky, ať si pomůžou a uvidíte, že to půjde. Snižte jim břemeno administrativní a další zátěže, uvidíte, že to půjde potom další. Všichni říkají stále stejné věci, ale sociální a solidární ekonomie. Co to vlastně je? Znamená to um, přejmout tady tu porážku a nějakým způsobem um, to řídit, ale vy, než abyste řešili ty příčiny, to znamená globalizace a další věci, tak vy se tady snažíte jenom léčit uh, ty um, příznaky a, a možná, že uh, Ehm, se tady, a teď tady říkáte, že chcete spolupracovat s Magrebem, ale tady byste se měli postarat o naše ehm, mladé nezaměstnané. Ehm, nehovořil jste tady třeba o TTIP a dalších věcech, takže tady opravdu se nic nového v Evropě nerýsuje podle toho, co říkáte. Dobře, pane ministře, jsem na řadě. Tady samozřejmě to nemusíte brát všechno do písmene, tady je samozřejmě důležité také číst eh, mezi, mezi řádky. Eh, Tedy eh, hovořil jsem o EPSCO, tak tady samozřejmě je potřeba posílit roli EPSCO ve zprávě věcí veřejných. A není možné, aby jedna tedy eh, rada měla monopol za řízení Evropské unie. Tady je opravdu potřeba, aby tady eh, byla nějaká druhá strana, která vyváží eh, toto, tuto zprávu a musí to mít také tu sociální dimenzi. Já doufám, že během našeho předsednictví, a my si to samozřejmě uvědomujeme, budeme jednat tak, aby Eh, se to ubíralo tímto směrem. Pokud jde o lidský kapitál, tak eh, to je velmi klíčové. A nesouhlasím s tím, že podniky se o to postarají sami. Tady je skutečně potřeba vytvořit podmínky, které proto budou příznivé a když dnes v Evropě máme stovky Ehm, miliony pracovních míst, které jsou eh, neobsazené a ehm, jsou tady lidé, kteří jsou nezaměstnaní, volná pracovní místa. Tak je vidět, že trh sám o sobě se o to nepostará, takže je potřeba tady dobře nastavit politiku tak, abychom eh, to celé lépe zorganizovali. Eh, jinak eh, také souhlasím s tím, že je potřeba vylepšit fungování evropského pracovního trhu, musíme vylepšit naše národní pracovní trhy a samozřejmě posílit evropský rozměr pracovního trhu. Eh, na první části uh, trialogu EURES, eh, tak tam se hovořilo o tom, že je potřeba vytvořit tedy ten, nebo vylepšit ten evropský pracovní tak to znamená dbát na pravidla, na to, aby byla dodržována eh, pro ty, kdo jsou například vyslanými pracovníky a já jsem to možná dostatečně nestůraznil na začátku, ale tady je potřeba ve směrnici o vysílání pracovníků, tak v této směrnici je potřeba umožnit členským státům, aby vykonávali dostatečnou kontrolu. Není přijatelné, aby eh, komise takto postupovala, jak postupuje dosud, aby bránila členským státům, aby v konečném důsledku uplatňovali tuto směrnici tím, že jim zakazuje kontroly, které jsou nezbytné. Když nemáte kontrolu, eh, tak samozřejmě eh, je to volné pole pro všechny možné typy zneužívání a tady, pokud jde o vysílané pracovníky, tak dochází k opravdu skandálním situacím, eh, je to zneužíváno. To by se tedy týkalo mobility. Já si myslím, že naše předsednictví by se asi nemělo zabývat nutně mobilitou, to je samozřejmě všudy přítomná záležitost, týká se to vyslaných pracov, vysílaných pracovníků, týká se to platformy eh, proti eh, neohlášené práci. Já si myslím, že Evropa tady se musí zaměřit na boj proti sociálnímu dumpingu. Když budeme aktivní v této věci, tak se nám podaří posílit mobilitu. Pokud nebudeme efektivně bojovat proti sociálnímu dumpingu, tak mobilita bude ohrožena. Takže myslím si, že tyto dvě věci jsou velmi úzce provázány. Pokud jde o to, co říkala paní ehm, McIntyre, tak eh, souhlasím, zaměstnanost mladých lidí, to je naprosto zásadní a souhlasím s tím, co jste říkala eh, o digitálním hospodářství, souhlasím s tím, eh, co říkáte o tedy dovednostech Eh, aby byly přizpůsobené a pokud jde o podnikání v Evropě, aby mladí lidé stále častěji eh, byli podnikateli. Eh, aby skutečně podnikali, aby nebyly pouze takzvaně na volné noze, ale eh, tady eh, máme určité programy, například ze strany Evropské investiční eh, banky, aby mohly být financovány možnosti pro mladé lidi, kteří si přejí zřídit svůj podnik a je potřeba to ještě více rozvíjet. Když říkám ruka pro mladé, ano, to je dobré, ale musíme zajít ještě dále, tak tím mám na mysli, že musíme podporovat vytváření pracovních míst, protože eh, to samozřejmě pokazuje vytváření nových, eh, třeba i firem a a to se týká právě mladých lidí. Pokud jde o lepší regulaci, tak tady e, jsem trochu opatrnější. E, nemůže to být tak, že by to znamenalo, že zrušíme e, regulaci v oblasti sociální oblasti, v oblasti životního prostředí nebo v nějaké jiné oblasti. Pokud tato regulace nebude přizpůsobena skutečnému světu a podmínkám, tak to musíme změnit. Nebo um, to celé přepracovat a potřebujeme mít dobře fungující vnitřní trh a pokud to budeme mít, tak potřebujeme regulaci, protože eh, pokud nebudeme mít pravidla, tak jak to bude vypadat? Budeme mít eh, eh, neférovou hospodářskou soutěž, sociální Eh, dumping eh, to nefunguje kvůli tému sociálnímu eh, aspektu, ale je to také výzva pro eh, neférovou soutěž. Pokud tady máme mít společnost, eh, firmu, která respektuje sociální pravidla a budeme mít jinou firmu, která to nebude respektovat, tak mezi nimi vznikne opravdu nespravedlivá, nespravedlivé podmínky pro hospodářskou soutěž. Takže tady musíme zajistit, aby vnitřní trh v tomto ohledu fungoval. Pokud jde o posuzování dopadů, tak ano, v politice vždy musíte provádět posuzování dopadů, ale jak už jsem říkal výboru AFKO dnes dopoledne, posuzování dopadů nemůže nahradit politické rozhodování. Posuzování dopadů, ano, samozřejmě komise eh, k tomu musí přistupovat eh, a to i v průběhu legislativního procesu, ovšem není možné nahradit tímto způsobem vaše rozhodnutí Evropského parlamentu eh, nebo rady. To je politická zodpovědnost, která tam zkrátka je a musí se k ní přihlížet. Potom zelená pracovní místa, ano, e, naprosto souhlasím, musíme tady pokračovat, je to velká výzva a e, další taková výzva e, klimatické změny, ale je to zároveň také příležitost, pokud dobře zareagujeme na tuto výzvu, tak, tak to bude příležitost. Subsidiarita. Ano, Eh, byly tady jako žluté, červené karty, byl tam nějaký konkrétní návrh, eh, který se týkal mm, eh, zprávy Monty. Subsidiarita musí být uplatňována i v sociální oblasti, protože to většinou spadá do národní působnosti, ale musíme zajistit, že eh, tam, kde jiné politiky eh, překrývají tu sociální oblast, tak eh, tam je potřeba to respektovat. Není možné říct, že toto je rozpočtová politika a to se musí respektovat. Má to samozřejmě dopad na sociální oblast, ale sociální oblast to je zase vaše věc. Tady to souvisí protože národní státy potom musí měnit svoji legislativu v sociální oblasti kvůli jiným věcem, jiným oblastem. Takže tady je potřeba nalézt správnou rovnováhu. Samozřejmě, že bude složité každého přesvědčit o tom, že potřebujeme eh, více sociálního rozměru eh, a že potřebujeme také systém sociální ochrany. Ale já nepatřím k těm, kdo by říkali, eh, že ten sociální model je zastaralý a překonaný. Máme tady ta čísla, 40% sociálních výdajů, eh, a pak je tam nějaké procento obyvatelstva a nějaký výsledek. Já si to už přesně nepamatuji, ale to může být velmi silná stránka Evropské unie. Náš sociální model je silnou stránkou Evropy. Teď potřebujeme soudržné společnosti, soudržnou unii a k tomu musíme směřovat nepotřebujeme společnost, která se rozpadá, potřebujeme, abychom drželi pohromadě a proto ta sociální dimenze má tak důležitou roli. Eh, pokud chcete vytvořit pracovní místa, tak potřebujete samozřejmě poptávku. A tady je třeba zaměřit se na makroekonomickou politiku. Myslím, že to je jednoznačné. Sociální ukazatele, ano, eh, to, jsme, eh, to, to, to zavádíme. Tady děkuji Láslo Andorovi Ono to teď trošku ustoupilo do pozadí a my bychom to měli opět eh, dát do popředí. Je to velmi důležité. Důležité je také to, co s těmi ukazateli uděláme, protože sociální ukazatele to jsou pouze statistické údaje a my je musíme používat, abychom díky nim prosazovali určité politiky, protože jinak, jinak nám to k ničemu nebude. Eh, scoreboard ano, to je na stejné téma v podstatě. Nechci hovořit o Řecku, ale možná jedno slovo. Nezaměstnanost je nepřijatelná, růst musí být naším cílem, protože z krize se nedostaneme, pokud Řecko nebo jiné země, eh, eh, kterých se to týká, eh, nenastartují růst. Takže investice jsou důležité, je důležité Eh, nastavit růst. Jiné přístupy eh, se nám nevyplatí. Dankeschön, Herr Minister, damit Děkuji, pane ministře, a můžeme vstoupit do druhého kola. Přihlášeno máme 11 řečníků. To znamená pro každého dvě, dvě minuty. No a pak to stihneme, ale to znamená, že teď uzavírám se s nám řečníků, abychom si ještě mohli vyslechnout reakci pana ministra. Jsou to tito řečníci. Eh, den Kollegen von Tulis, eh, Georges Bach, Anne Sander, Anne Gierke. hmm. Hm, äh, Mario, äh, Maria Joao Rodriguez, Ulla Trönes, äh, Georgi äh, Pirinski und Maria Arena. Das sind die, die sich gemeldet hatten. Zwei Minuten. Ich gehe dazwischen. Takže tolik äh, zapsaní každý dvě minuty a ještě já. Ministr, merci. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji, že jste nás seznámil s tou vizí sociální Evropy s pohledem lucemburského předsednictví. Já mám čtyři body, k nímž bych se chtěla dostat, o kterých jste nehovořil. První bod je práce mladých lidí do 25 až do 30 let. Druhá věc vztah mezi přípravou a zaměstnaností. Třetí věc fondy soudržnosti a sociální Evropa. A čtvrtá věc zdraví pracovníků. První bod mladí 25-30 let. Já bych vás chtěla upozornit, pane ministře, na to, že vy jste hovořil o mladých nezaměstnaných 15 až 25 let, ale máme také hodně mladých nezaměstnaných ve věku 25 až 30 let. Bude tedy třeba vlastně zajistit eh, boj proti předčasnému eh, ukončení školní docházky a také ale řešit nezaměstnanost mladých absolventů. Pokud tedy o ten vztah mezi odbornou přípravou a zaměstnaností, tady bych chtěla zdůraznit jednu věc. Musíme změnit vlastně podobu odborné přípravy. Nemůžeme je připravovat pro konkrétní profesi, ale spíše připravovat k určitým dovednostem. Proč? Protože ten rytmus v podnicích neodpovídá rytmu odborné přípravy. Co hodláte dělat s tímto? tím spíše, že u zaměstnanosti eh, v roce 2020 15 pracovních míst s nízkou kvalifikací vymizí a tvorba pracovních míst se bude soustředit spíše na ta pracovní místa s větší kvalifikací. A jak tedy změnit tuto pyramidu eh, zaměstnanosti? Fondy soudržnosti. Tady bych vás chtěla velice poprosit, abyste nám pomohl hájit fondy soudržnosti a sociální fondy. Pokud v parlamentu bychom všichni společně za to nebojovali v tomto výboru, tak Evropský sociální fond už by neexistoval. Rozpustil by se do fondů soudržnosti a to je velice závažné. A spolehám se na vás, že v tom nadcházejícím období nám budete pomáhat eh, hájit tento fond. A poslední věc, pane ministře. Lucemburské předsednictví bude probíhat těsně před zavedením nové směrnice o zdraví pracovníků v souvislosti s elektromagnetickým polem. Buďte prosím ve střehu. Vážený pane ministře, já mám velká očekávání od lucemburského velkovévodství. Já jsem tedy soused vlastně z Belgie, z provincie Lucemburg, takže eh, jste mi blízcí, ale máte před sebou velké úkoly. Eh, máte s tím zkušenosti 12 předsednictví, ne vy osobně tedy, ale vaše země. A je tady potřeba vlastně eh, obnovit důvěru občanů v evropský projekt. A to znamená, že Evropě musíme vrátit ten humánní aspekt a sociální aspekt. Já mám čtyři věci. Mluvil jste o investičním plánu a plánu zaměstnanosti, co chcete dělat v oblasti obnovy skutečné hospodářské politiky v Evropě. My ji potřebujeme. Mluvil jste o oceli. Lucemburské válkové vodství dobře zná problematiku oceli. Chcete umožnit obnovu nějaké skupiny na vysoké úrovni v oblasti hospodářské politiky pro ocel. Odborná příprava. Víme, že je důležitá, máme skvělý nástroj Erasmus, Eh, teď Erasmus+, plus, nebylo by možné postoupit k nějakému skutečnému i eh, odbornému nebo pracovnímu Erasmu, eh, tak aby bylo možné zajistit třeba stáže v zahraničí, protože to potřebujeme pro rozvoj kvalifikací. Bezpečnost a zdraví při práci. Říkal jsem to, co jsem od vás chtěl slyšet. Je pravda, že je nutné zajistit lepší právní předpisy, ale nikdy to nesmí být na úkor ochrany bezpečnosti a zdraví pracovníků, ani sociálně a ekonomické demokracie. A poslední věc, sociální dialog. To trojí A e, nemůže proběhnout bez sociálního dialogu. Je třeba e, si uvědomit, že to, ten meziodvětvový dialog je na nízké úrovni a je třeba jej obnovit nejenom z hlediska formálního dialogu, ale také, aby ten sociální dialog skutečně vedl ke konkrétním dohodám, které potom budou zaváděny. Děkuji. Thank you, uh, President, thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Musím říct, že váš úvod eh, s mnoha tématy mě potěšil. Mm, musím říct, že po roce v Evropském parlamentu eh, no, bych potřeboval trošku eh, ujistit o tom, že je možné a říci eh, tedy, jak chcete dosáhnout toho sociálního systému s ratingem 3A. Já mám pár otázek. Já vím, že teď není okamžik na to, abyste se příliš rozšiřoval o balíčku mobility pracujících, ale myslím si, že když na tom balíčku budeme pracovat, měli bychom se soustředit právě na slušná pracovní místa a na politické aspekty mobility pracovní síly. já obvykle říkám, že eh, mobilita je právo pracujících. A eh, já myslím, že my eh, budeme muset bojovat těžkou bitvu proti zneužívání, aniž bychom oslabili práva pracujících zajímalo by mě, co chcete eh, dělat eh, s tématy, která jsou ne tady, ale ve výboru dopravním, eh, například v oblasti sociálního dumpingu v silniční dopravě a v oblasti mizerných pracovních podmínek v leteckém průmyslu. Protože pan komisař Bus tady eh, to chce dát do, nebo chce zrušit ten program a já bych byl rád, kdyby, rád, kdyby se tady něco eh, událo proti tomu. Děkuji. Pane předsedo, eh, vítejte u nás v výboru, pane ministře. Vy jste zmínil několik zajímavých eh, věcí. My se snažíme najít řešení problémů, jako je nezaměstnanost mládeže, kvalitní pracovní místa a postižená mládež. My víme, že Evropa, jak říká pan ministr, se vynořuje z krize a je možné mít tady Eh, prostě něco, eh, co by bylo opravdu spravedlivé, protože moje země Řecko má bankovní krizi, hospodářskou krizi a strašně, strašně trpí eh, platí vysokou cenu za jenom malou část odpovědnosti. Ano. Nicméně nadále se implementují chyby eh, vnucené nám Trojkou a Evropskou unii a my nadále klesáme eh, do eh, recese. Všechna práva, která, kterých pracující dosáhli, byly těmito dohodami zašlapána my vidíme, že mládež trpí nejvíce. Kde je solidarita? Jediná věc, o kterou tady jde, je euro a banky. My povstaneme proti těmto chybám, pozvedneme svůj hlas a budeme dělat všechno proto, abychom podporovali blahobyt obyvatel. Děkuji vám, pane předsedo, pane ministře. Já především tady chci poblahopřát e, e, ambicí, k ambicím e, lucemburského předsednictví a je dobře, že se zde jasně vyjadřujete chci říci dvě věci. Vy jste e, poslali šestí kolegů na, e, na téma, tedy dopis na e, téma vysílání pracovníků. A protože jsem také ve výboru dopravním, chci také říci, Eh, něco k těm letecké dopravě, ale také eh, k silniční dopravě. Mě by zajímalo, jestli tedy ta mobilita pracujících patří do rámce vysílání pracovníků. A další věc, eh, tady jde o kvóty mužů a žen u společností kotovaných na burze, a to i v jejich řídicích orgánech. Eh, před dvěma lety tady byla, byl návrh komise, eh, v eh, radě jsou mínění rozdělená. Čili vidíte, že by ta možnost, že by lucemburské předsednictví mohlo s touto problematikou pohnout. Děkuji. Pane Sande. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych chtěla přivítat dynamiku lucemburského předsednictví. Dnes ráno na výboru pro průmysl jsme již měli to potěšení vyslechnout si eh, premiéra Lucemburska. Eh, teď tedy k tematice zaměstnanosti. Myslím, že jste nadnesl správné otázky v tom vašem úvodním vystoupení, jak definovat sociální rozměr, jak jej integrovat a obecněji, jak bojovat proti nezaměstnanosti. Vy jste hovořil o různých možnostech, různých cestách, ale jsou tady dva body, které podle mého názoru nebyly dostatečně zmíněny a jak k mám otázky. První věc se týká zakládání podniků. Vy jste částečně odpověděl, když jste reagoval na kolegyni. Já si kladu otázku, jak vlastně toho podnikatelského ducha vštípit evropské společnosti. Myslím, že tam určitě jsou veliké možnosti pro tvorbu pracovních míst, že by si vlastně lidé eh, sami vytvářeli pracovní místa, ale mohou vytvářet tak pracovní místa i pro ostatní a může to oživit některé evropské oblasti. Eh, jsou různá opatření, ale spíše okrajová a málo známá. Eh, druhý bod, který mě zajímá, a který snad bude zajímavý i pro vás, tím, že jste z Lucemburska. A to je vše, co se týká eh, přeshraniční zaměstnanosti. Jak můžeme dát větší dynamiku takovéto zaměstnanosti, protože některé příhraniční oblasti zaznamenávají velké nerovnováhy. Jsou tam zemi s vysokou mírou nezaměstnaností a jiné země, které naopak hledají pracovní sílu, tak jak takto přes hranice můžeme uh, Eh, realizovat lepší rovnováhu tím, že odstraníme různé překážky. Děkuji. Anne Gericke. Anne, Anne Gericke. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře Šmite, mě těší tato sociální dimenze. Vy říkáte, že ztráta sociální dimenze je velkým nebezpečím pro Evropu a já myslím, že to se uskutečňuje v Evropě už dlouho. Já žádám eh, mezinárodní rovnováhu a spravedlnost na pracovišti. Já bych eh, chtěl mít tady evropskou eh, strategii, kterou podpoří Jean-Claude Juncker. Vy jste hovořil o převratu. Já myslím, že vy můžete přijít s novou iniciativou. Eh, Jestli školy, školky v současné době eh, jsou eh, na tom, prostě jsou to státní nebo soukromá zařízení a dávají se peníze tam a rodiče přicházejí zkrátka. A já si myslím, že eh, toto je chyba a eh, ty, eh, kdybychom měli de facto plat za výchovu dětí, takto odměňované rodiče, tak to by mohlo být řešení nezaměstnanosti mládeže, zejména také v oblastech, kde mládež je bezprizorní. Vy jste hovořil o Španělsku. Španělsko je zde vzorem. Eh, protože nejde jen o to, abychom zdaňovali eh, hospodářství, tedy ekonomiku, ale abychom vytvářeli eh, také rodinnou spravedlnost a vhodná místa pro rodiny. Já myslím, že je třeba také podporovat rodinné firmy. I tady bychom měli dělat daleko více, poněvadž rodinné podniky jsou základem udržitelné ekonomiky a je João Rodrigues. Bonjour, monsieur le ministre, je vous salue chaleureusement. Euh, Dobrý den, pane ministře, srdečně vás vítám. Nejsem překvapená, když slyším, jak jste angažovaný v evropských záležitostech a v tom, že chcete rozvíjet sociální rozměr v Evropě. A také jsem si povšimla že skutečně se snažíte řešit ty nové výzvy. A právě to očekáváme od eh, nového předsednictví, řešit nové výzvy. A vy jste přišli s velice slibným programem. Já bych chtěla své dvě minuty využít k tomu, že bych zmínila ještě jednu výzvu, která je možná nejobávanější v Evropě a sice, že jsou veliké rozpory nejen ekonomické, ale také sociální. A tyto rozdíly jsou nebezpečné pro evropský sociální model, protože ho mohou ohrozit. Moje otázka je, jak chcete podporovat proces konvergence. A to nejen ekonomické a sociální. spolu se zprávou hospodářství s evropským semestrem, jak jej můžete znovu vyvážit, tento evropský semestr, a jak podle vás lze tu diskusi o zprávě pěti předsedů o hospodářské a měnové unii využít také k tomu, aby eurozona byla vyváženější. Myslím, že se to dobře hodí, protože komisařka Tejsenová hodlá právě se touto věcí zabývat. Děkuji. So, Latvanes. Dobře, další řečník, děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji lucemburskému předsednictví za to, že předložilo velmi ambiciozní program mnoha dobrými a silnými tématy, ale jsem trochu znepokojená tím, že hovořit o sociálním rozměru eh, se vlastně, tím se vlastně dotýkáme eh, velmi citlivé rovnováhy eh, toho, co je vlastně v pravomocích členských států a co v pravomocích Evropské unie. Mám tady ty dvě minuty, takže se pokusím být velmi přímá a jednoznačná. Myslím si, že jako Dánka plně souhlasím s tím, když Angela Merklová říká, že Evropská unie by se neměla stát eh, sociální unii. By byla jednoznačná. Potom mám otázku eh, k vašim prioritám. V programu zdůrazňujete, že lucemburské předsednictví podpoří Eh, komisi eh, v jejím úsilí eh, obnovit sociální dialog. Myslím si, že to je dobré, je to potřebné, ale zároveň komise, jak všichni víme, jak jsme slyšeli opakovaně na našem výboru komise, tady jasně hovoří o tom, jaký má postoj k minimálnímu evropskému platu a Ehm, to samozřejmě eh, také souvisí se sociálním dialogem v jednotlivých členských státech. Někde eh, platí eh, tady kolektivní vyjednávání a tady odboru a mě by zajímalo, jak chcete přistupovat tady k této rovnováze a jak chcete zajistit, že evropský minimální plát neomezí sociální dialog v členských státech, tam, eh, kde je eh, tradice eh, toho kolektivního vyjednávání. Jurgi Pěrinsky. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, přeji vám pěkný den a mám tři věci. Jednak navážu na otázku o paní Maria Joel, pokud jde o ten roční růst a eh, specifické požadavky na dvě země. Myslíte si, že sociální ukazatele by měly eh, být kritéria pro utváření politik jednak v tom celkovém hodnocení eh, mm, toho přehledu růstu a i pokud jde o specifická kritéria pro jednotlivé země nebo doporučení pro jednotlivé země, Chtěli byste tady opravdu bojovat za mm, přehodnocení takové té eh, šablony nebo toho přístupu eh, k těm eh, specifickým doporučením pro tvé země a pokud je také o ten roční tohle ten ta strategie pro rok 2020 komise bude ho hodnotit, jak je to naplňováno a předběžně zatím se vychází z toho, že teď se vlastně odkláníme od těch cílů a to souvisí také s otázkou Marie Joel, jak tady chcete eh, přimět všechny k tomu, abychom se vrátili eh, k té strategii. Každý teď říká, že Evropská unie, eh, nebo když někdo říká, že Evropská unie není sociální unie, tak byste měli odkazovat na článek 3 ústavy, protože tam se říká, že Evropská unie by tady měla vytvářet podmínky pro zaměstnanost a sociální blahobyt. Takže má třetí otázka souvisí se sociálním dumpingem. To je velmi ožehavý pojem a otázka, kde bychom se si měli uvědomovat, že by nás to mohlo zatáhnout do velkých problémů a řešit si tyto věci je potřeba jednak pravidly a jednak také tím, abychom ten problém řešili ukořené a abychom se snažili dospět k Evropě, kde bude více soudržnosti. Maria Arena. Děkuji, pane ministře, děkuji eh, Eh, za vaši angažovanost. Já si myslím, že předsednictví samozřejmě nezávisí na velikosti té dané země, ale na vůli něco dokázat a vy už jste tady dokázali mnohé. Eh, jednak chci hovořit o rovnosti mužů a žen a potom chci hovořit také o dumpingu. Eh, pokud jde o, té rovnost, o rovnost v rámci horizontu 2020, tak tam je potřeba dosáhnout 75, 75% pokud jde o ženy. A mě by zajímalo, jaké máte priority v této oblasti rovnost mužů a žen a potom také v legislativní tedy oblasti, to znamená například směrnice o, o mateřství mateřství, mateřské dovolené, tak tady bylo řečeno, že to bude v rámci procesu REFI, takže tady to na radě povede eh, k nové diskuzi o mateřské dovolené nebo otcovské dovolené. A tady je potřeba, aby to bylo eh, vyváženo, dobré rozdělení eh, ženské a mužské role, potom otázka dobrých postupů, pokud jde o sladění soukromého a profesního života, potom je tady ta ekonomická oblast, finanční oblast, to všechno by se tím mělo mělo ještě podpořit prostřednictvím různých investic do sociální oblasti a také eh, je potřeba eh, tady zlepšit pečovatelské služby o děti, potom eh, sociální dumping. Říkal jste, že je potřeba, aby směrnice o vysílání fungovala lépe. Já bych byla možná ještě ambicioznější. Tato směrnice eh, o vysílání pracovníků, která měla být eh, směrnicí o právech zaměstnanců, se stala směrnicí, která je vlastně podkopává. Takže to je třeba nově projednat. Otázku ochrany eh, pracovníků Ehm, a jejich práv. My chceme hájit mobilitu, ale nechceme, aby to šlo na úkor práv pracovníků. Takže tady je potřeba mít určité mechanismy, ehm, protože společnost někdy využívá tyto věci ty mechanismy, eh, to eh, se zneužívá třeba soukromými firmami, které to potom eh, využívají ve svůj prospěch. Mě by zajímalo, jaký na to máte názor. Dobře, děkuji všem řečníkům a pane ministře, bez okolku vám předávám slovo. Budete to muset stihnout za 6 minut. Ani předsednictví eh, nedokáže žádné zázraky, eh, ani za 6 měsíců, a ono to vlastně bude kratší. Ale důležité je eh, vysílat politické signály. To je důležité je potřeba, abychom opět začali jednat o důležitých tématech. Máme za sebou dlouhou dobu, eh, kdy ty sociální věci byly jaksi odsouvány do pozadí a teď jde o to, abychom to opět eh, nastolili jako aktuální téma v naší politické diskuzi. Já bych chtěla v rychlosti zareagovat na ty čtyři otázky o mladých lidech. Samozřejmě nemůžeme zanedbávat kategorii 25 až 30 let. Navíc se teď zvažuje, jak rozšířit záruku pro mladé lidi, protože mladý člověk, který dokončil své studium, se dostává na trh práce, také potřebuje podporu. Takže určitě musíme eh, se zaměřit i na mladé lidi nad 25 let, ne tam prostě udělat čáru 25 let a pak si poradit sám. To určitě ne, je to důležité, abychom podpořili tyto mladé absolventy, kteří v obtížné hospodářské situaci mají problémy s hledáním práce. Pokud jde propojení odborné přípravy a zaměstnanosti, plně souhlasím, že ten důraz už nelze klást na samotný diplom, ale spíše na ty dovednosti. My v některých zemích máme systém vzdělávací, já neznám samozřejmě všechny vzdělávací systémy, znám tak trochu ten náš, protože ministři práce samozřejmě musí vždy řešit nedostatky ministerstva školství. To je ten hlavní problém eh, tím, že se objevují nezaměstnaní. A tedy dovednosti, to je klíčová věc. Musíme pracovat na těch dovednostech. Když se diskutuje o strukturálních reformách, někdo se mě zeptal, jak bude vypadat ty strukturální reformy. Ano, to je třeba jedna z nich. Je třeba zapracovat na našich vzdělávacích systémech, které jsou do značné míry, nechci mluvit za všechny, znám ten náš a možná i některé další, prostě eh, nestíhají ten hospodářský vývoj, nestíhají vývoj eh, v mm, pracovních eh, míst, to nemůže nadiktovat Evropa, ale Evropa v tom může být nápomocná vzájemnou spoluprací zemí. Když jsem hovořil o spolupráci se zeměmi jihu, tak to je také věc, na kterou bychom se s nimi chtěli zaměřit. A myslím, že to je velice důležité a správně říkáte, že ty práce s nízkou kvalifikací pravděpodobně vymizí a proto musíme zajistit, že více mladých lidí bude mít přístup ke vzdělávání. A tady možná takovou drobnou odbočku, pane předsedo. Je to velký problém. Já s velkým zájmem čtu, co říká OECD. E, ta nerovnost vyvolává nejen společenské problémy, ale také působí proti růstu protože nerovnost vytváří bariéry pro mladé lidi, aby se dostali k dobrému vzdělání. Jsou tady vazby na chudobu, na nejistá pracovní místa. Bohužel je to takové dědictví, eh, které vyvolává právě ta nerovnost a přináší to mnoho znevýhodnění pro mladé lidi. Fondy soudržnosti, ano. Teď máme dohodu do roku 2019 Sociální fond má ústřední úlohu, je třeba jej také inteligentně používat, účelně zaměřit ta opatření sociálního fondu a především neupadnout do přílišné byrokratizace, protože to s tím také souvisí. Směrnice o elektromagnetickém poli. na to se budu muset ještě podívat, trochu si to dostudovat, ale eh, myslím, že ta, ta, to meritum věci je důležité, ta směrnice je přijata. Musí nabít účinnosti před 1. červencem 2016, takže eh, se to týká vás. Já jsem zodpovědný za její uplatňování ve své zemi. Bohužel nemohu, to je komise a soudní dvůr, kteří budou sledovat, že všechny státy ji převedou správně do svého práva. Ale souhlasím, že směrnice se musí uplatňovat ve lhůtách. Pokud jde o hospodářskou politiku, já nejsem ministr hospodářství, ale je jasné, že tady je přímá vazba a vím, že kolega ministr hospodářství hodně zdůrazňuje hospodářskou politiku, a to včetně v ocelářském průmyslu. My ještě máme ocelářský průmysl, konkurenceschopný v Evropě. Ehm, není to odvětví, které by nějak definitivně zmíralo. Jenom některé technologie už jsou překonané. A když jsou technologie překonané, tak samozřejmě to ohrožuje hospodářskou činnost. Takže je třeba dbát na to, aby Evropa si zachovala výkonný ocelářský průmysl zaměřený na eh, kvalitní výrobky k mobilitě jsem eh, tady něco neřekla. Někdo tady hovořil o Erasmu, o tom pracovním Erasmu. My o tom budeme diskutovat zítra. Eh, existuje návrh od nadace Jacques Delorse, a my tento návrh převezmeme. Zítra o tom budu diskutovat s kolegy na radě, na neformálním radě ministrů. A chtěl bych navrhnout eh, hlavně komisi, protože předsednictví samozřejmě může přicházet s různými náměty, ale nemůže přijímat eh, iniciativy a předkládat návrhy, ale je to, myslím, dobrá cesta, kterou bychom měli podpořit, protože skutečně v tom kontextu odborné přípravy ten duální systém je nejefektivnější. Tak, jak je to podňat, pojato v textu Dorosovy nadace, je dobrá rovnováha mezi mobilitou a tou sociální stránkou, protože se tím nepálí mosty. Dává to mladým lidem, kteří se jedou něco učit do jiné země, Eh, zároveň i pobídky k tomu, aby se vrátili domů. Nemá smysl eh, mladé z Řecka, Španělska eh, přitáhnout do zemí severu, protože s čím se potom obnoví hospodářství Řecka? A já tady považuji za důležité vzdělávat mladé lidi, dávat jim nové pracovní příležitosti, příležitosti vzdělávací, ale je třeba myslet i na tento aspekt. Sociální dialog. Ano, není to jednoduché, je vždycky potřeba eh, k, do tance mít alespoň dva partnery a já myslím, že my se budeme snažit tak eh, trochu restrukturalizovat tu podobu sociálního dialogu během eh, summitu tripartity budeme se snažit zaměřit na konkrétní témata. Já vždycky e, s ním dovedu si představit, že třeba sociální partneři by rychle rozhodli, že přijmou iniciativu o zaměstnanosti mladých, že se bude investovat do zaměstnanosti mladých, že se budou mladým lidem nabízet místa v celé Evropě, protože když mluvíme o tom programu který navrhla Delorsova nadace, ten bude fungovat pouze tehdy, když sociální eh, partneři budou také zapojeni. K sociálnímu dumpingu. Ano, eh, několik odvětví je velice zranitelných. Stavebnictví, Eh, je třeba se zamyslet, zda ta opatření ve směrnici eh, budou fungovat. Kdyby se dobře používala, tak bych nebyl tak pesimistický. Vše souvisí se způsobem používání. A také je tady ta rovnová mezi volným pohybem, nediskriminací pracovníků, protože proč třeba bulharský zaměstnanec by byl diskriminován když dělá stejnou práci. Přece Evropa je založena na zákazu diskriminace. Nelze diskriminovat pracovníka, protože je z Bulharska, protože a pracuje ve Francii. Je třeba, aby měla stejné pracovní podmínky, stejnou mzdu, stejnou bezpečnost. Ano, vím, že v dopravě, v letectví, můj kolega ministr dopravy eh, se na to zaměřuje a myslím, že se i účastnil jednoho jednání, které jste měli v parlamentu a budeme to ještě podrobně sledovat. Otázka dovedností. Ano, samozřejmě to jsou ty sociální, respektive pravomocí. To sociální to jsou především eh, vnitrostátní pravomoci. Nicméně ve smlouvě máme základní věc. Říkáme, že jsme Unie, která je založená na sociálně tržní ekonomice. A nejdříve sociální a pak tržní. To znamená, že to je důležité, to propojení sociálního a tržního. Nemůžeme říci, že trh je evropský a to sociální, o to se starajte každý sám. Ne, je třeba, aby i Evropa se starala o sociální věci. Je možné dělat hodně věcí na národní úrovni, ale chci zopakovat, že když máte rozpočtové a jiné politiky, které jsou do určité míry hodně ovlivňovány evropskými rozhodnutími, tak potom mají vliv na sociální otázky, mají vliv na systémy sociální ochrany a nemůžete tedy toto pomíjet a když se mě ptáte, co bude se sociálními ukazateli, ano, samozřejmě to není jenom proto, abychom se na ně podívali a řekli si, no to je tedy špatná situace. Ne, máme je na to, abychom mohli formulovat doporučování a abychom do evropského semestru mohli právě zapracovat i ten sociální rozměr i formou těch doporučení. K minimálním mzdám. Já nemohu úplně nesouhlasit s vámi. Myslím, že minimální mzda není tím nejzávažnějším problémem. Ano, může být to problém v některých zemích, zdá se, že už se to vyřešilo, ale pokud v některé zemi minimální mzda je vyjednána sociálními partnery, a vyrozuměl jsem, že komise se teď zaměřuje i na tuto linii, tak pokud v té zemi ty minimální mzdy jsou vyjednány sociálními partnery, tak je nechte jednat. Jestliže to pokrývá prakticky celé hospodářství, pokud nikdo nevypadne z této záchranné sítě, tak proč by Evropa měla diktovat, proč bychom měli mít eh, nějaký zákon, který stanoví minimální mzdu? Tak jak tomu bylo už v některých zemích, když ta minimální mzda dojednaná pokrývá jenom 60 nebo 70 trhu práce, pak si musíme položit otázku, za vedle toho vyjednávání nepotřebujeme i nějakou intervenci zákonodárce. Ale pokud je to dojednáno, a myslím, že u vás je to tak dojednáno, tak ponechejme tu volnost sociálním partnerům, aby sami tu otázku vyřešili. Strategie 2020. Ano, samozřejmě je třeba ji revidovat, protože nemůžeme žít v iluzích, že jsme dosáhli cíle. E, prostě ty cíle jsou úplně mimo kvůli krizi, takže jednak je třeba revidovat ty cíle a také je třeba si dát prostředky pro to, abychom se k těm cílům tentokrát lépe přiblížili. A máte zcela pravdu v tom, že potřebujeme novou strategii soudržnosti to, co jste říkal vy a také Maria, co je znepokojící, to jsou právě ty eh, rozdíly, ta heterogeneita Unie, která je stále silnější. Máme ten evropský projekt, to je projekt založený na soudržnosti, kde ti slabší dohánějí silnější. A ne proto, že ty silnější snižují svou úroveň, ale protože se jim eh, prostě pomáhá to souvisí s ekonomickou teorií. A teď je tedy třeba se zaměřit právě na to dohánění. Je nutné použít zem, pomáhat zemím, které zaostávají. To jsou investice, opět Evropa může pomáhat prostřednictvím formy, fondů soudržnosti. To byla geniální myšlenka Delorsa vytvořit eh, vnitřní trh ale je třeba, aby právě z toho vnitřního trhu těžily i ty nejchudší ekonomiky. Je nutné vytvořit mechanismy solidarity a převodu prostřednictvím eh, fondů soudržnosti nebo jiných fondů. A poslední věc eh, k ženám. Ano, předsednictví se velice angažuje v otázce rovnosti mužů a žen. Pozítří budeme na neformálním zasedání se zabývat právě tím, co můžeme udělat k dosažení této míry. Je to otázka ekonomická, sociální, ale také společenská. Nemůžeme přijímat to, že ženy budou vyloučeny z trhu práce, že eh, pracují za méně výhodných podmínek, to je vlastně tam ten mzdový strop slavný. A Evropa v tom, že byla průkopníkem, už v římské smlouvě byl článek o rovnosti mest. Ještě u toho nejsme a to už římská smlouva je pěkně stará. Takže určitě ještě máme co dělat ale je to práce taková globální. Vy jste hovořila o skloubení pracovního a rodinného života a tady bych řekl jednu věc, co už eh, se neobjevuje v terminologii komise, já bych to chtěl vrátit do eh, programu a to jsou sociální investice. My si myslíme, že sociální investice, no někdy se říká, to je hezká věc, ale až když na to zbydou peníze. Ne, sociální investice musí být součástí přístupu ke konkurenceschopnosti, k sociální soudržnosti a je tedy třeba sociální investice vrátit do evropského programu, jak se o to snažil i Laslo Andor. Pokud jde o vysílání pracovníků, k tomu už jsem řekl, myslím, hodně. Komise samozřejmě musí sehrát svou úlohu, já tady nemohu nahrazovat komisi. Přislíbila nám balíček o mobilitě a uvidíme, jak v té otázce sociálního dumpingu a dalších jevů ehm, to se komise navrhne řešit. Pak tady byla otázka přeshraniční práce. Ano, my jsme ekonomikou, která rozhodně závisí na přeshraničních pracovnicích a je to vynikající věc pro nás, pro uh, Eh, ty pracovníky pro celou zemi, ale vím, že jsou problémy třeba týkající se sociálního zabezpečení. Někdy jsou eh, tady problémy, když eh, třeba někdo onemocní a část života pracoval v jiné zemi. A tady myslím, že Evropa určitě musí sehrát svou úlohu při řešení těchto problémů, protože to je v zájmu mobility, ale také v zájmu samotných pracovníků. A myslím, že tím jsem víceméně tak ještě rodinná politika zhruba, tam bych řekl, že e, tu musíme podporovat, to je jasné, musíme dbát na to, aby i v rozpočtu e, nedocházelo ke škrtům, ale myslím, že ta rodinná politika je především v kompetenci členských států. Každý stát si sám definuje svou rodinnou politiku. Herr Minister, sehr herzlichen Dank für Pane ministře, srdečně vám děkujeme za intenzivní debatu. Eh, zúčastnění kolegové ukázali, že v těch šesti měsících, eh, aspoň tedy pokud se týče těch signálů, které jste vyslal, tak jsme na vaší straně. A já věřím, že jsme se, že se nevidíme naposledy, no ano, samozřejmě ještě zítra, ale myslím si, že tak někdy uprostřed eh, toho šestiměsíčního období eh, bude vhodná příležitost k debatě, abychom viděli, co se daří jak plnit, abychom byli také součástí toho procesu vaší činnosti. Já vám tedy velmi děkuji, že jste k nám dorazil a my si promluvíme a podiskutujeme zítra, proto jsem se také držel dneska zpátky. Děkuji vám. So, kolegen, kolegen, uh... Äh, Kolegyně, kolegové, jak už bylo řečeno, už dopoledne jsem oznámil, že eh, toto převezme dneska paní Ulfskok. Já musím tedy na neformální setkání EPSCO do Lucemburku. Eh, nechci odcházet potají, takže já bych chtěl eh, všem, tedy sekretariátu, kolegům, eh, tlumočníkům popřál ještě příjemnou dovolenou a všechno nejlepší. Okay. Uh, we'll proceed with the point. Budeme pokračovat bodem číslo 13, a to je politiky zaměřené na dovednosti pro boj s nezaměstnaností mladých. My jsme o tom debatovali také s lucemburským ministrem. Eh, toto je první debata a na toto téma a já dám slovo s pánu zpravodají Marku Plurovi. Děkuji, paní předsedající. Eh, na vstępie... Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl úvodem eh, poděkovat eh, za to, že jste mě pověřili tímto vypracováním tady této zprávy, která se týká dovedností pro mladé na eh, pracovním trhu. Jak paní předsedající řekla, ta debata, která právě skončila, kterou jsme vstoupili do lucemburského předsednictví, eh, je zde mnoho, mnoho věcí, kterými se můžeme zabývat a to já jsem velice rád. Já věřím, že předsednictví s tím něco udělá, poněvadž dramaticky vysoká nezaměstnost mládeže eh, znamená eh, značnou hrozbu pro eh, evropskou společnost. Věřím, že dobře řízené politiky a instrumenty týkající se dovedností mohou situaci výrazně napravit. V tomto návrhu zprávy jsem se zaměřil na několik faktorů, které pro mě e, jsou důležité v oblasti e, dovedností mládeže. Především spolupráce, spoluúčast, partnerství. Pro mě je velmi důležitá blížší spolupráce mezi školstvím a biznesem a také zapojení mládeže a organizací, které jejich eh, zájmy zastupují, eh, zejména tedy na trhu práce. A eh, také podnikavost a malé střední podniky. Myslím, že podnikání a malé střední podniky jsou hlavní silou Eh, která generuje pracovní místa. To znamená, že pokud umožníme tomu, to, to, aby mladí mohli snáze zakládat firmy a eh, aby tímto bylo protchnuto vzdělávání na všech úrovních, to je pro mě klíčové. Podpora podnikatelství, eh, to je věc, Eh, která je velmi důležitá a může pomoci mladým lidem k aktivnímu postoju vůči vlastně kritérii. Myslím si, že aktivita je něčím, co zvyšuje šance na uplatnění se na trhu práce. Myslím si, že dosud nedostatečně využíváme například vzdělávání na pracovišti, Eh, duální vzdělávání, čili eh, kombinace teoretické a praktické výuky, případně individuální eh, poradenství o vstup na trh práce. Já doufám, že garance pro mládež stanoví rámce pro vhodné a účinné zavádění příslušných politik. Chtěl bych ještě potrhnout, že Eh, když hovořím o tom, jak důležité je rozvíjet dovednosti, mám na mysli nejen mládež. Eh, myslím, že zrovna tak důležité eh, je to třeba v oblasti služeb, a to veřejných i soukromých. A samozřejmě je to důležité také pro zaměstnavatele. Výzvy dnešní doby si vyžadují strategický přístup k rekrutmentu a plánování eh, kariéry. Jak se ukazuje, eh, nevhodné eh, strategie rekrutmentu ve firmách jsou důležitým činitelem chyb na trhu práce. Chtěl bych zdůraznit význam narovnání šancí zejména tedy podporu podporu eh, mládeže z rodin, které jsou znevýhodněné, buď to jsou chudé, nebo eh, pocházejí z imigračního prostředí. Tady je třeba, aby se toto, o toto společnost postarala, eh, také třeba formou individuálního poradenství. To je velká investice do sociální Evropy. A mm, ještě jeden bod na závěr. Mládež, která dnes vstupuje na trh práce, to je e, takzvaná e, generace Y, tedy v době, e, kdy se začaly obrovským tempem rozvíjet technologie. Jejich potenciál, talent, priority i hodnoty, jež vyznávají, se velmi liší od předchozích generací podle mě je toto jednou z příčin, eh, proč generace Y stále ještě není, eh, není zcela rozuměno a její potenciál není dostatečně využíván. Proto je třeba investovat do programů, které zaměstnavatelům eh, i těm, kdož nabízejí a zprostředkují zaměstnání, to je něco, co tedy může eh, velice prospět. Takže tolik úvodem na představení tohoto projektu a budu vděčný všem, eh, kteří eh, se k tomuto vyjádří a byl bych rád, kdybychom se opírali o dobré pozitivní hodnoty a skutečnosti. Termín pro Eh, pozměňovací návrhy je 8. září. Děkuji vám. Thank you, Mr. Eh, Plura. Děkuji vám, pane Pluro. A teď přejdu přímo ke stínovým zpravodajům. Eh, paní Komplanatry za SAD. Děkuji, budu hovořit finsky, Myslím, že málo kdo se obejde nyní bez tlumočení. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji eh, za to, že odložil eh, termín pro podávání pozměňovacích názorů na vrhu až na září. Eh, pro nás ve Finsku by bylo obtížné, kdyby to mělo být, kdyby to měl být červenec, poněvadž celé Finsko je v červenci na dovolené. Já tady rozhodně budu chtít přispět ke konsensu mezi kolegy. Vysvětlující eh, stanovisko k této zprávě je, řekla bych, lepší než vlastní zpráva, poněvadž eh, když ten text čtu, mám z toho smíšené pocity. Ano, hovoří se o mladých lidech a jejich dovednostech, ale oni možná žádné nemají. To vysvětlující stanovisko eh, říká jasně, že máme eh, na 5 milionů nezaměstnaných 2 miliony neobsazených míst. A podle mě eh, bude tady problém asi to, že ty dovednosti, které mladí mají, nejsou ty pravé dovednosti. Ano, určitě jedním z důvodů je recese a ekonomická situace, to ano. Ale já si myslím, že eh, s panem Schmidtem si budeme muset eh, projednat tuto otázku, otázku, jak vařet pracovní místa pro mladé. Pokud se snad domníváme, že mladí prostě nemají eh, ty pravé dovednosti, eh, pak eh, to znamená, že ignorujeme akademicky vzdělané mladé lidi. Tady se dostáváme na velmi tenký led. My potřebujeme znát, jaká jsou očekávání, jaká, jaké dovednosti by tady měly existovat a nejsou, poněvadž Eh, mladí by měli být školeni ne tak, aby se naučili pracovat na určité, v určité kanceláři, v určité firmě. Ne, to musí být širší, toto vzdělávání. U nás můžeme říci, že eh, se sklidně stává že během jednoho dne může přijít o práci tisíc lidí, pokud pracují třeba v Microsoftu, ale eh, tomu je třeba čelit a to znamená, že než tedy eh, někoho začneme kritizovat, myslím mládež, eh, tak je třeba, abychom se zamysleli nad tím, co je toho všeho příčinou. Já myslím, že eh, pan zpravodaj má pravdu, když eh, hovoří o organizacích, které zastupují mladé lidi a myslím, že se k tomu staví správně také, když říká, že eh, firmy zabývající se rekrutingem a jejich poradci, poradci pro mládež, tak ti by také měli mít vhodné vzdělání a vhodné dovednosti pro tuto práci. Pokud se týče podnikatelského ducha, tak to je podle mého názoru věc dobrá, pokud tedy člověk chce zaměstnat sám sebe. Ale když se podívám na tento text, tak nechápu příliš, jak se někdo může vyučit podnikatelem za nějaké čtyři nebo pět let. Je celkem jedno, jestli eh, jste zaměstnanec nebo živnostník. Každá práce, ta práce je prostě eh, rovnocená. A získávat podnikatelského ducha můžeme všude, počínaje mateřskou školou až po vyšší úrovně vzdělávání. Existuje mnoho způsobů, jak překlenout eh, rozpor mezi školstvím a trhem práce. Eh, tady se hovoří v titulu o spolupráci, ale třeba o sociálních partnerech v tom textu není nic. A já myslím, že si zmínku zaslouží zejména eh, když eh, vezme v úvahu, co říkal pan zpravodaj o eh, mládežnické garanci a situaci mladých. My ve Finsku máme určitě mnoho zkušeností s tím, jak se vypořádávat s, s, s nezaměstnaností mládeže. Těším se na další spolupráci a debatu. Thank you. I'll give the floor to... Děkuji. Nyní eh, Jana Žitňanská za e SKR. Děkuji, paní předsedkyně. Já v prvé řadě chci poděkovat eh, panu poslanci za velmi dobrou zprávu. To je nejenom tedy eh, velmi důležité téma, ale líbí se mi také zpracování této iniciativní zprávy, na rozdíl od mé předřečnice. <laughs> D'accord, donc je vais essayer d'aller en français. <laughs> tak já to vezmu do francouzštiny tady. Ok, um, donc je, je vais continuer en français ou je vais rep... Budu pokračovat ve francouzštině. Nejprve bych chtěla poděkovat panu uh, Plurovi uh, za tuto zprávu. Uh, která je velice důležitá. To téma je velmi důležité. Chtěla bych mu také poděkovat, protože se mi líbí, jakým způsobem k tomu přistupuje, jak připravil zprávu. Možná bych měla několik drobných připomínek jednak k tomu, pokud jde eh, o tu generaci Y. Já nevím, jestli tento pojem je zcela přesně definován, když hovoříme Eh, o eh, generaci 80. nebo 90. let, takže možná, že eh, toto bychom měli ještě možná hm, zvážit, jestli máme používat tento pojem nebo toto označení. Druhá věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je, že se donívám, že bychom měli řešit téma Eh, nějakého kariérového poradenství, tak aby lidé ve školách a i mimo školy se měli na koho obrátit, eh, někoho, kdo by jim pomohl připravit se na eh, kariéru. A protože jsem se také starala o politiku v oblasti vzdělávání na Slovensku, tak si myslím, že je důležité upozorňovat na důležitost, aby vyučující byli kvalitní profesorové, učitele ehm, Eh, tak abychom lépe tady připravovali eh, naše eh, profesory a učitele. A dále bych chtěla doporučit, aby studenti nebo žáci během studií nebo odborné přípravy mohli změnit Mm, vlastně tu školu, protože když na začátku se třeba špatně rozhodnou, tak aby se to s nimi netáhlo celý život a měli bychom umožnit eh, mladým lidem, aby eh, i během toho studia ve středních školách nebo i výše, aby zkrátka mohli změnit eh, školu. Protože například ve Slovensku teď máme nový zákon, který toto zakazuje. Když se student pro něco rozhodne, eh, nebo mm, tedy eh, žák, tak potom nemůže změnit tu školu. Pak ještě něco, k čemu předložím pozměňovací návrhy, to se týká Eh, mladých lidí s postižením. Tady si myslím, že je potřeba dívat se na ně z pohledu toho, co dokáží, eh, nedívat se na ně jenom jako, že mají nějaký handicap, protože oni mají eh, mnoho schopností a to je potřeba vnímat, nahlížet na to z tohoto úhlu. Děkuji a opravdu gratuluji k této zprávě. Myslím si a doufám, že budeme mít kvalitní rozpravu. Eh, thank you, eh, Enrique. Děkuji. Eh, skupina ALDE. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl se přidat k těm blahopřáním na adresu pana Plury. Myslím, že ten jeho text je vyvážený a zdůrazňuje důležité aspekty a mně tam nic nepřebývá a navíc si myslím, že e, ten obsah je dobrý. Pokud bychom mohli něco e, upravit, možná je tam pár věcí, co mi tam trochu chybí, e, třeba nějaké praktické návrhy, kde by se dalo zajít více do detailů. A tím bych chtěl trochu předejmout ty pozměňovací návrhy, které předložím. Nebudou to tedy pozměňovací návrhy, které by chtěly nahradit eh, text, ale spíše trošku eh, něco doplnit. Myslím, že když hovoříme o této problematice nezaměstnanosti mladých lidí, si uvědomit, že to je tedy, jsou mladí spoluobčané a vlastně jsou takové tři typy skupin, na které bychom mohli soustředit tu problematiku dovedností. Za prvé, mladí studenti. To znamená ti, co teprve vstoupí v budoucnu na trh práce. A je třeba zabránit tomu, aby to byli budoucí nezaměstnaní. Potom jsou tu mladí pracující. Někteří z nich jsou třeba nezaměstnaní, někteří práci mají. A já si myslím, že každá ta skupina si vyžaduje specifickou pozornost. V některých zemích nebo oblastech Evropy, možná i v zemích na severu, v těch průmyslových eh, pásech je takový eh, fenomén těch lidí, kteří opustili eh, školní docházku příliš brzo, prostě chtěli, nechali se zlákat nějakými snadnými výdělky, eh, ale teď vlastně vypukla krize, nemají potřebné vzdělání, často ani občanskou výchovu a nemají prostě ani dovednosti a schopnosti pro to, aby si našli práci, eh, která třeba je k dispozici v této době po krizi. Takže vlastně dohromady to jsou takové čtyři skupiny, na které je třeba se soustředit konkrétními politikami. Například eh, ta skupina studentů, to je klasický případ, řeklo se to mnohokrát. Je třeba, aby ty studie byly racionální, aby se zamysleli nad tím, eh, jak, po jaké práci je poptávka ve společnosti a Především eh, je třeba zajistit provázanost mezi vzdělávacími systémy na jakékoliv úrovni a tím produktivním životem. Je třeba zajistit i ty přechodové fáze a podobně. To je celá jasné, je třeba těžit třeba z minulých zkušeností. Například problém je tam, že je třeba být mnohem efektivnější. To platí pro eh, třeba i veřejný sektor, a je třeba, aby nějaké třeba přechodné e, smlouvy e, nebyly, pracovní smlouvy nebyly natolik dotovány, e, že se potom příliš rozmo, rozmůžou, protože potom to nepomůže lidem se udržet na trhu práce. Je třeba, je třeba spíše soustředit na rozvoj dovedností, který umožní mladým lidem skutečně najít trvalou práci. Dále, lidé, eh, kteří jsou nezaměstnaní nebo pracují, eh, ti všichni musí procházet celoživotním vzděláváním. Někteří nezaměstnaní eh, jsou nezaměstnaní, protože to jejich vzdělání už je zastaralé nebo nedostatečné. A tady bude třeba najít systémy, které umožní kompenzovat tento nedostatek, to nedostatečné vzdělání, nedostatečnou odbornou přípravu. A to musí být eh, vlastně napojeno na takzvaný on-job training a třeba školení přímo v podnicích. Také bych vyzval eh, zpravodaje, aby třeba zvážil otázku, je velice eh, problematické těch, těch lidí, kteří nemají dostatečné vzdělání a nemají ani práci. Eh, to jsou lidé, kteří jsou tak nějak ponecháni svému osudu, eh, jsou na okraji společnosti, nemají žádnou naději, často nemají prostředky, řekněme, civilizační, lidské, aby vůbec byli schopni čelit této situaci. Oni vlastně leskdy ani nevědí, jakou odbornou přípravu mohou získat. A v Evropě možná by mohl vzniknout nějaký fond pro znovu začlenění těchto lidí mezi občany, protože v té fázi aby oni se dostali z okraje společnosti, potřebují ale kdy i takové základní vzdělání. Třeba jim je 21, 22, 20, ale oni často prostě jsou vyloučeni ze společnosti a nejsou to ani regulární občané v tom právém slova smyslu. Takže člověk, aby mohl mít dobrou práci, musí být také dobrým občanem. A pak je tady ještě problém těch, kteří e, mají vzdělání, ale nenacházejí práci. Třeba ve Španělsku e, se nám stává, že i pro zaměstnání, o zaměstnání s nízkou kvalifikací se hlásejí třeba advokáti. Proto je třeba podporovat mobilitu, to byl ten nezmiňovaný Erasmus, a nezapomínejme nikdy, že pro pracující musíme nabízet také jazykové vzdělání. To je velice důležité, protože dnes máme vlastně celoevropský trh práce. Děkuji. Thank you. Uh, is the GUE representative? Yes, please. Uh, zástupce GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, nemám před sebou cedulku se jménem. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za práci na zprávě. Myslím si, že jsou tady velmi důležité a pozitivní eh, aspekty, například to, že potřebujeme partnerství mezi eh, vzděláváním a eh, zaměstnavateli a potom také to zaměření na školení na pracovišti, na pracovišti Ovšem, myslím si, že zpráva příliš zdůrazňuje eh, roli, eh, které zaměstnavatelé mohou hrát eh, při tedy zaměstnávání. Je tady, jsou tady miliony mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní a úsilí by se nejlépe vynaložilo eh, tak, že bychom stimulovali hospodářství a snažili se vylepšovat dovednosti, tak aby lidé byli zaměstnatelní. Můžeme se poučit eh, pokud jde o snižování nezaměstnanosti mladých, eh, například eh, z té situace eh, v Dánsku a z toho, co proběhlo v březnu. Důležité důležitá je také záchrana sociální síť a, a potom také přední, předjímání toho, jaké dovednosti budou potřeba na pracovním trhu. Můžeme eh, také využít příležitost a prezentovat eh, nebo analyzovat zde eh, dopad té analýzy potřebných dovedností v Irsku. Například máme eh, situaci, kdy eh, vláda nyní eh, nutí učně, aby platili poplatky ještě 1400 eur, aby se mohli účastnit vzdělávání určitého technologického institutu a je to velmi nákladné a mnozí učni ti potom vlastně se zdávají té přípravy. A tady je potřeba mít také mentorství eh, v těch, eh, pro ty země, kde mají asi 25, až 25% nezaměstnanost mládeže. Takže tady je opravdu potřeba se nad tím zamyslet, zjistit, kde je, možné ty věci vylepšit. Například eh, u nás tam máme potřebu 1,6 milionů investic, aby Eh, se pomohlo nezaměstnaným mladým. Měli bychom také ve zprávě vyjasnit, že nezamě... iniciativa pro nezaměstnanost mladých eh, by měla být využita, aby se zajistilo, že mladí lidé budou mít eh, přístup ke odborné přípravě a školení a to pokud možno bezplatné nebo nezdaněné. A já se tedy těším na spolupráci a sama předložím nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji Jean Lambert za zelené. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za zprávu. Myslím si, že ta zpráva obsahuje mnohé dobré věci, je užitečná a například uznávání eh, toho, že je potřeba eh, řešit diskriminaci. Lidé tady hovoří o vlastních členských státech a jaká je tam situace a, um, a tam se hovoří, eh, nebo tedy i u nás v Londýně, tam eh, je zaměstnatelnost asi o 18% nižší u některých eh, konkrétních znevýhodněných skupin a tak, jak říkal zpravodaj, je tady také otázka možnosti zaměstnávat mladé lidi třeba s postižením. To, to je něco, co také může být problematické. Takže tady opravdu musíme eh, posílit způsoby řešení těchto věcí, nejenom v rámci té zprávy upozorňovat na ty problémy, ale snažit se, eh, co udělat v konkrétních případech, tak, aby eh, tady byl přístup k školení nebo odborné přípravě, vzdělání. Je tady jedna věc, která je podceňovaná O tom hovořil také eh, eh, lucemburský ministr. A to jsou takzvané soft skills. Velmi často se zaměřujeme eh, na různé takové ty doklady o vzdělání, ale tady jsou i jiné potřeby. Ty soft skills ta schopnost být kreativní, spolupracovat. Tyto věci jsou velmi často podceňovány a to, jakým způsobem eh, jsou tyto eh, věci odměňovány, to je také problematické, nebo jak se to oceňuje. Ehm, oni, ti lidé mají třeba určité dovednosti, ale nemají k tomu žádný papír, takže Eh, to je také problém. Potom eh, se tady hovořilo o tom, jak široké jsou ty schopnosti. Eh, minulý týden jsme hovořili o různých typech dovedností, jsou určité specifické dovednosti a, a jiné typy dovedností. Tady by měl být někdo, kdo by se zabýval tím předjímáním Eh, potřebných dovedností. My jsme se setkali také s lidmi, eh, kteří eh, spolupracují s těmi mladými lidmi a snaží se je školit, učit je různé dovednosti a ty lidé potom dostanou nějaký papír, ale nedostanou pracovní místo, protože ta dovednost neodpovídá tomu, co se v té dané oblasti požaduje na pracovním trhu potom pokud jde o místní orgány a spolupráci mezi zaměstnavateli a e, e, vzdělávacím sektorem, e, tady by měli i sociální partneři hrát roli. Vítám, že se tady klade důraz na získávání zkušeností. Já myslím, že všichni jsme eh, jistě slyšeli eh, o tom, jak mladí lidé, nebo setkali jsme se s nimi, kteří mají dovednosti a, a snaží se najít pracovní místo, ale nemají zkušenosti, eh, které by potřebovali a které by ale získali právě jenom v pracovním místě. Takže to je třeba se zaměřit a myslím, že bychom měli uznat Eh, takové ty eh, věci, které se týkají eh, investic do toho, v, té, v té mladé, rané fázi. Ehm, tam toho tolik neuděláte v období 16 až 18, když lidé měli špatný začátek eh, života a eh, nenaučili se cizí jazyky nebo další nějaké základní dovednosti, tak potom se to těžko, eh, těžko dohání jiným způsobem v pozdějším věku. Takže tady je potřeba zaměřit se opravdu i na děti. A potom ještě poslední věc, pokud budeme hovořit o podnikání, tak bychom měli zajistit, že to eh, příslušné vzdělávání nebo příprava se bude zaměřit na práva v oblasti eh, práce. Co to znamená eh, třeba zaměstnávat lidi, protože velmi často se na tento aspekt zapomíná. Thank you. La- Děkuji, Laura Adžas, FDD. Děkuji. Já bych eh, také vás, eh, vám chtěla poděkovat za vynikající práci. Jsem si jista, že budeme mít eh, určitě velkou příležitost spolupracovat dále i v budoucnu. Dovolte pár připomínek, které považuji já za důležité. Když se mluví o dovednostech, o úloze odborné přípravy, vzdělávání při vlastně výchově takových mladých lidí, kteří budou vědět, co chtějí od života a budou mít příležitosti, tak myslím, že je především třeba zajistit přístup k bezplatnému kvalitnímu vzdělávání pro mladé lidi. Jedině tak eh, k tomuto cíli dospějeme. To já považuji za nezbytný předpoklad, který mladým lidem umožní se vzdělávat a získat všechny potřebné dovednosti. A potom se tedy budou moci stát dospělými, kteří budou moci naplňovat své cíle. Bohužel, a tím se dostávám k situaci ve své zemi, model vzdělávání je zcela v rozkladu u nás. Ta struktura se rozpadá, máme vlastně vychovávat mladé lidi, vzdělávat mladé lidi, ale bohužel ty národní politiky takovýto model podkopávají a přispívá to skutečně jenom k rozkladu práv eh, eh, vyučujících i studentů. Je tedy třeba věnovat velikou pozornost eh, těm vzdělávacím modelům, protože potřebujeme, aby byly funkční. Pak je tady ještě další věc. Používání evropských fondů. Ty by měly být využívány efektivně, aby skutečně mladým lidem pomohly. Je třeba informovat mladé lidi, poskytnout jim všechny potřebné informace, tak aby měli i přístup k těm finančním prostředkům. Ty postupy by měly být velice jednoduché. Mladí lidé ale často se k tomu financování nedostanou. My to eh, samozřejmě sledujeme, je třeba předávat informace mladým lidem tak, aby mohli využít těch příležitostí. Ve všech regionech v mé zemi jsou eh, vlastně takové, taková oddělení, která mají právě mladým lidem vysvětlovat, jak se k těm finančním prostředkům mohou dostat. Ovšem často ti zaměstnanci sami také nemají potřebné proškolení, potřebné informace a to je chyba, které se dopouštíme a která má potom vliv na výsledky. Také je třeba eh, zvážit eh, snížení byrokratické zátěže, usnadnit přístup k úvěrům. myšlenkou by třeba bylo, že kdyby nějaký malý člověk chtěl získat úvěr, tak je třeba mu pomoci. Často ty úvěrové instituce eh, požadují obrovské záruky a jenom málo mladých lidí má k dispozici nějaký vstupní kapitál, eh, díky němuž by mohli žádat i o úvěr. A myslím si, že toto spolufinancní crowdfunding by také mohl být eh, předmětem tohoto textu. Mohly by se třeba vytvářet nějaké sítě, které by podporovaly v tomto směru mladé lidi. Já to považuji za základní otázku. Je třeba rozlišovat mezi různými kategoriemi mladých lidí, tak abychom mohli lépe zacílit ta jednotlivá řešení, která jsou k dispozici. Pak je tady také otázka té generace eh, Y. Já si myslím, že naše úloha jakožto zákonodárce by měla být eh, dbát na situaci mladých lidí eh, a umožnit jim vlastně naplnit své vlastní cíle. Nevím, mě tady ta definice generace Y se moc nelíbí, možná bys to tady mohlo zpřesnit, anebo se toto úplně vypustit a pojmu to jinak. Děkuji. Děkuji stínovým zpravodajům a teď tady máme pět řečníků, kteří se přihlásili a prosím, abyste se pokusili držet jedné minuty, protože máme ještě jeden bod na pořadu jednání, který je důležitý a který musíme probrat. pan Marta. Vy jste novým zpravodajem? Děkuji. Zase jste na nás zapomněli. Tak eh, já budu stručný. Když eh, nějaký hospodářský systém selhává, společnost selhává, tak první obětí jsou právě ti nejslabší, a mladí lidé, kteří se nedostávají do pracovního procesu a to je právě, co se stalo v Evropě. Bylo to velice zajímavé, když jsme tady měli lucemburského ministra práce, je těžké eh, vlastně jak vymezit hranici, co je, kdo je ještě mladý člověk. Dříve to bylo v 15 až 25, teď jsme viděli, že už eh, že jste ještě mladý eh, kategorii 25 až 30, brzo to možná bude 30 až 35 a možná i 35 až 40. To znamená, to je ten okamžik, kdy podniky říkají těm lidem, že už jsou moc drazí a že si mají hledat práci jinde. Takže vlastně všichni budou potřebovat nějakou podporu celý život. Eh, já nicméně vítám práci pana Plury, je vidět, že skutečně eh, se toho zhostil s velkým elánem a Některé věci považuji za zajímavé, některé za méně zajímavé. Celá ta věc, spolupráce, partnerství, účast, já uvedu francouzský příklad. Máme vlastně 35 miliard eur, které se vynakládají na odbornou přípravu. A čím více peněz, tím více nezaměstnaných mladých. Takže evidentně je to úplně k něčemu. Nicméně těch 35 miliard eur nejsou ztracené, zvláště pro ty organizace, které zajišťují ty kurzy a které rády je inkasují. Víc Čím více tam je partnerů, čím více se zapojí místních samozpráv, tím lépe to pak funguje. Naproti tomu ta malé a střední podniky a podnikání to považuji za velice zajímavé, protože ano, máme eh, zaměstnanost, když máme podniky, podniky, které vytvářejí pracovní místa. To je zcela nezbytné a možná se to někdy opomíjí. To je aspekt, který je pro nás zajímavý a eh, možná bychom mohli také zmiňovat to učňovské školství a vlastně takové, řekněme, poručnictví, to znamená předávání e, znalostí mezi mladými lidi a mezi těmi staršími, kteří se blíží ke konci své aktivní kariéry. Dále eh, podmínky pro uplatnitelnost na trhu práce. Ano, eh, to je důležité. Jeden ministr práce řekl, že respektive tady ministr práce z Lucemburska řekl, že vlastně řeší selhání sektoru školství. A to vidíme tak nějak všude, zvláště pokud jde třeba u učňovského školství. Rovné příležitosti asi vás nepřekvapí, když prostě jen cituji pana Rokarda, který byl ministrem, asi si na něj vzpomínáte, a ten řekl, že bohužel nemůžeme vyřešit veškerou bídu světa. Tak si to prosím pamatujte. Možná máte nějaké eh, priority, a je třeba si je tedy vyjasnit. A potom generace Y. Tady podobně jako kolegyně přede mnou nevíme moc přesně, co si pod tím představit, ale ještě na tom zapracujeme. Myslím, že to je velice zajímavá cesta. Takže, pane Pluro, eh, budeme se snažit co nejefektivněji s vámi spolupracovat. Děkuji. Thank you, Mr. Martin. Děkuji, pane Martáne. A teď eh, tedy ty jednominutové projevy paní Moran Šartě. Děkuji, paní předsedající. Tak nejprve chci poděkovat Marku Plurovi, který odvedl vynikající práci a zaměřil se tedy na tu hlavní problematiku a sice dovednosti pro boj proti nezaměstnanosti. Nejedná se o zprávu proti nezaměstnanosti, ale o těch dovednostech, které pomohou bojovat s nezaměstnaností. A to, myslím, vyhovuje eh, tomu, co tady říkal první kolega, který vystupoval. Já bych ještě chtěla doplnit pár věcí. První bod to je, že ty dovednosti vyžadují především změnu eh, odborné přípravy. To znamená, že se eh, budeme skutečně soustředit více na dovednosti než na znalosti. A to je třeba, aby se tedy takto změnily systémy odborné přípravy a vzdělávání. Za druhé potřebujeme aby v těch velkých profesních odvětvích byly nějaké přehledy dovedností. Tahle práce není hotová a proto bychom potřebovali třetí bod, a sice, aby na regionální úrovni jsme měli strategické plány odborné přípravy v dotyčném odvětví, eh, které má největší nároky na pracovní místa. A myslím, že pokud naplníme tyto tři předpoklady, tak bychom mohli potom podporovat dovednosti které vlastně budou širší než eh, jaké jsou dnes očekávané třeba pracovní zkušenosti. Když budeme moci podporovat tyto dovednosti, tak eh, to bude také určitá odpověď. A navážu na to, co říkala Jean Lambert eh, o těch formálních a neformálních dovednostech. To je velice důležité protože i ty dovednosti, které nezískáte ve škole, eh, jsou hodnotné. A potom to, co říkala paní Žitňanská, která hovořila o tom přechodu mezi různými obory. Je třeba aby opravdu ten výraz dovednost znamenal i možnost mít mobilitu jak geografickou, tak mobilitu pracovní. A dnes jedním z velkých problémů nezaměstnanosti je to, že je velice silná vazba mezi nedostatečnou mobilitou a právě nezaměstnaností. To znamená, to, co uděláme pro rozvoj dovedností a mobilitu, budou nejlepší nástroje pro boj s nezaměstnaností. Děkuji. Děkuji, pan Hetman. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedající. Během jedné minuty se mohu omezit eh, možná tak na Eh, gratulaci panu poslanci Plurovi za velmi komplexní přístup k představeným materiálům. Eh, dotkl se prakticky eh, všech těch aspektů mm, toho, co se týká nevhodných nebo nedostatku vhodnosti k mladých a jejich přípravy pro trh práce. Já mm, každopádně e, podám několik málo pozměňovacích návrhů, e, tak, aby e, tam zúraznil, například také dovednosti digitálně a podobně. Samozřejmě to budu konzultovat s panem zpravodajem chci jenom říci, že dovedností nelze nabít teoreticky, pouze prakticky. Klíčem k úspěchu jsou dneska eh, starší spolupracovníci a praxe v, eh, na pracovišti, ať už je to v kanceláři nebo eh, v továrně. Čili to je úplně stejné eh, ve státní správě i v soukromém sektoru. Proto mě těší, že pan poslanec hovořil také o eh, podnikání, o eh, zaměstnání sama sebe a tak dále. Problém ovšem je v tom, že nám chybí pedagogové, a učitelé, kteří by měli učit to, eh, jak se zakládá firma, jak se to vlastně dělá, protože u každém je učitele, který v tom v Evropě má nějakou zkušenost. Tolik z mé strany, děkuji vám. Děkuji paní Šojdrova. Paní předsedkyně, já bych se chtěla zaměřit na to, co je skutečně obsahem té zprávy, eh, a to je boj s nezaměstnaností prostřednictvím dovedností. My si musíme uvědomit, že politika dovedností je plně v kompetenci eh, členských států a jednotlivé eh, členské státy hledají ve svých vzdělávacích politikách odpověď na to, jak pomocí vzdělání, které dovednosti skutečně pomáhají řešit nezaměstnanost. Já bych chtěla jako příklad uvést, eh, v České republice máme eh, mezi absolventy vysokých škol nezaměstnaných pouze 5, maximálně 5 až 6 a teprve v této době vysoké školy právě zaměstnatelnost považují za jeden z důležitých aspektů pro úspěšnost svých absolventů a podklad pro financování. Čili eh, myslím, že je to věc, která se musí řešit i na úrovni terciálního vzdělávání univerzit a eh, tedy kompetenci eh, vysokoškolských absolventů. Ehm, chtěla bych poděkovat panu ehm, mm, zpravodajovi. Myslím si, že jeho, k jeho zprávě je možné něco dodat, ale je to dobrý základ pro zprávu Evropského parlamentu. Jenom upozorňuji, že není první, že zde máme zprávu o podnikatelských kompetencích, která rozhodně je obohacením pro toto téma. Podnikatelské kompetence patří mezi ty, které umožňují zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí a měli by tam mít pevné místo v té zprávě. Děkuji. Thank you, Mr. Bashir. Děkuji, pan Bashir. Eh, paní předsedkyně, eh, já bych chtěl poděkovat panu Půrovi za zprávu na této zprávě. Já jsem přesvědčen, že musíme si uvědomit, že tyto politiky jsou v kompetenci členských zemí. Eh, tak přesto eh, jsem byl velice potěšen celkovým význěním této zprávy. Dnes eh, máme čísla z dolní sněmovny britského parlamentu a za poslední rok nám přibylo nějakých 115 tisíce mladých nezaměstnaných a eh, toto eh, s tím si neporadíme bez opatření zmíněných v této zprávě. Správně je zde poznamenáno, eh, že je třeba začít tedy vhodným vzděláváním a také na straně malých středních podniků. Já osobně jsem jako podnikatel měl tu příležitost a privilegium eh, zaměstnat mnoho mladých lidí a já tedy souhlasím, že členské země a média a firmy mají společnou zodpovědnost eh, podporovat podnikavost. Já myslím, že taky je třeba udělat něco pro to, aby se podporovala podnikavost mezi ženami. Americká čísla z roku 2008 ukazují, že ženy zakládají více firem než muži a samozřejmě generují také více pracovních míst pro zaměstnance. Toto je eh, velice důležité a důležité je, aby mladé ženy byly pozbuzovány k tomu, aby využívali těchto příležitostí. E, také e, mě velice potěšilo, e, že ta otázka podnikatelského ducha má skutečně velký, velké místo v této zprávě. Třeba u nás za poslední rok vzniklo více než 8 milionů učňovských míst a to je velice potěšující. Eh, stejně důležité ovšem je také to, eh, aby zde byl soulad dovedností eh, mezi školstvím a trhem práce. Děkuji, pane Pluro. Pokud si přejete, můžete ještě pár minut využít a zhrnout svoje připomínky. Všem děkuji za Eh, cenné myšlenky a za důkladnou analýzu materiálu, který jsem tady dnes představil. Vzhledem k malou, malému množství času eh, nemohu tady reagovat na jednotlivá vystoupení, ale eh, rysuje se nám tady široké pole pro další spolupráci, na kterou se velmi těším. rámec eh, pro text tohoto návrhu, o kterém dnes diskutujeme. Ehm, mě eh, často tedy eh, nutili k určitým myšlenkovým obratům, ale myslím si, že můžu být za to vděčný. Když tedy hovoříme a píšeme o podnikavosti, co by dovednosti, tak já třeba jsem měl eh, na mysli eh, ne to, abychom eh, to tady prosazovali hlava, nehlava. Podnikavost to je prostě prostředek, jak naplňovat svoje cíle, cíle v životě, jak se dobře vyznat v prostředí a v rámci, kde se člověk musí pohybovat. Já jsem přesvědčen, že právě dovednosti tohoto typu přispívají k lepšímu fungování ve společnosti, k lepšímu e, využití vlastního talentu, vlastní schopnosti, ale také jde o to, aby člověk našel to pravé místo na trhu práce. To znamená e, také se vyznat v prostředí těch, kteří vytvářejí pracovní místa. E, dále bych chtěl také upozornit na to, že hovoříme-li o, o e, zlepšení zaměstnanosti, je třeba eh, dobře porozumět této generaci, tak aby eh, jak úředníci, tak eh, soukromé firmy dokázali vést dialog s mládeží. Nestačí to prostě řídit jenom jaksi od psacího stolu na úřadu práce je třeba umět dosáhnout také k těm, kteří eh, se možná sami nedokáží eh, vypořádat a využít té pomoci, eh, jaká se zde nabízí. Já doufám, že jsem nikoho z mladých Evropanů neurazil tím, když hovořím o nedostatečné kvalifikaci Eh, kteří eh, mladí lidé mají navzdory velkému úsilí nějaké vzdělání získat. Ale eh, statistiky, které máme, jsou jasné. Opravdu máme stovky tisíc mladých, kteří zůstávají bez práce navzdory třeba i vysoké kvalifikaci. A stavím se také na straně těch, kteří říkají, že nejenom vědomosti, ale také praktické dovednosti jich využít jsou základem pro to, aby se e, situace mládeže, která je nezaměstnaná, spravila. Chci také zdůraznit to, že situace mladých v Evropě je různá. Určitě je to jinak ve Španělsku a jinak ve Finsku, nebo třeba ve střední Evropě tím spíše ty statistiky, které tady máme, eh, ukazují, že přesto jsou velké rozdíly v jednotlivých zemích. A já doufám, že se nám podaří nalézt vhodné, tedy tu společnou příčinu eh, smutné skutečnosti a zároveň diverzifikovat prostředky, kterými se můžeme stavět proti tomu. Já vám tedy děkuji a e, těším se a zvu vás k další spolupráci. Děkuji, pane Ploro. Pozměňovací návrhy prosím podávejte do 8. září. Projednány budou 12. E, až 13. října schválení ve výboru Kult je 15. října a 10. listopadu pak budeme hlasovat eh, zde v tomto výboru. A taky bych ještě připomněla, že dnes 15. července máme Světový den UNESCO dovedností mládeže. Děkuji tedy všem a můžeme postoupit k poslednímu nikoli však nejmenšímu eh, bodu na našem programu, a sice zpráva Agentury pro základní práva, nazvaná Závažné formy vykořišťování pracovních sil, pohyb pracovníků v Evropské unii nebo směrem do ní. Ve výboru jsme se rozhodli, že mezi nás pozveme zástupce Evropské agentury pro základní práva, abychom si přímo od pramene eh, vyslechli některá fakta a mohli se do toho ponořit hlouběji. Ale nejdříve dám slovo paní doktorce Joáně Judy, eh, která vede oddělení svobody a spravedlnost. Máte slovo, paní. Děkuji vám, paní předsedající. Především chci poděkovat eh, výboru za to, že dal příležitost naší agentuře dostavit se sem a představit náš, eh, náš výzkum k tomuto tématu. My jsme vám dali dispozici PowerPointovou prezentaci, eh, budu ji používat, ale bohužel vidím, že ty obrazovky tady nejsou dostatečně velké. Takže eh, ta naše zpráva nasleduje eh, na zprávu o vykořišťování domácích pracovníků. A toto je tedy rozšíření původní studie. Zde hovoříme nejdříve tedy o eh, občanech EU, kteří mohou být vykořišťováni v některých členských zemích i E, o pracovnicích ze třetích zemí se také zmíníme. Okay, the PowerPoint should move on, hopefully. If it doesn't, I just continue anyway. Basic point I want to make. Tak e, především jsem chtěla říci, že e, když jsme vedli výzkum na interview, Eh, tak zhruba pětina z nich, ať už to byli inspektoři práce nebo bezpečnosti práce nebo policie, tak, eh, jak říkám, pětina z nich se s něčím podobným setkala alespoň dvakrát do týdne. Eh, čili vykořišťování v práci je velmi častý jev, ale málo dokumentovaný a tudíž není stíhán. My jsme se zaměřovali také na Eh, nepřiznanou práci za práci na černo a eh, připravujeme tedy příslušnou eh, platformu proti tomuto jevu. Když bych to měla zhrnout, tak o vykořišťování na pracovišti se dá říci, že zasahuje do širokého spektra politik, sociální, migrační, svoboda pohybu a zároveň trestní právo a práva obětí. To znamená, že potřebujeme mít také, aby, mít také náš přístup, který bude vše obsahující a bude brát v úvahu všechny tyto oblasti. Na následujícím snímku, který pravděpodobně eh, nepřečtete, je eh, vidět celkem asi 20 směrnic, které se zabývají směrnicemi, tedy se zabývají tedy problematikou eh, vykořišťování. To je vysílání eh, pracovníků, eh, práva pracujících a tak dále. Čili když se na to podíváte, ta složitost evropského práva je zjevná když tedy eh, bychom narazili na eh, extrémnější jevy, tak eh, by například mohla být použita směrnice proti pašování lidí, ale jsou zde i mírnější záležitosti. Takže co to je ta extrémní, to je to extrémní vykořišťování v kontextu základních práv. Tady vidíte určitou pyramidu. A je třeba eh, to vidět v celém kontinuu od otroctví, eh, téměř otroctví, tedy podřízení, služebnictví, eh, pro, přes nucenou práci a další formy vykořišťování většina eh, toho eh, vykořišťování, vážného vykořišťování na pracovišti spadá eh, do oblasti porušování trestního práva. Ovšem existují i tedy měkčí oblasti. No ale když se podíváme na příklad Eh, směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům, eh, tak tady dochází eh, velice často k vykořišťování zahraničních pracovníků a to už spadá skutečně do trestního práva. Když se podíváme, o která základní práva jde při vykořišťování na pracovišti, je třeba se obrátit na Chartu základních práv EU. Její článek číslo 5 se týká zákazu e, otroctví a nucených prací, a to se dává do souvislosti zejména s pašováním lidí. A pak tady máme článek 31, e, který se hovoří o spravedlivých a férových e, podmínkách na práci. Cíle projektu SELEX Eh, tady cílem je zejména identifikovat faktory, eh, které vystavují pracovníky riziku závažného vykořišťování na pracovišti. My jsme toto zkusili zmapovat, zmapovat tedy této, tyto faktory s podporou Evropské, tedy parlamentu a vláčenských zemí. Eh, ta zpráva se také zabývá institucionálního uspořádání, které je k dispozici, včetně tedy prevence, sledování a přístupu obětí k spravedlnosti. Eh, než se dostanu k výsledkům, dovolte několik slov o metodice. Prováděli jsme eh, dokumentární průzkum ve všech členských zemích eh, s důrazem na trestní právo v oblasti základních práv a potom jsme také, myslím, ve 24 zemích eh, provedli eh, průzkum mezi experty. Bylo to celkem 616 eh, expertů, většinou to byli inspektoři práce, dále zaměstnavatelské agentury, ale také třeba policie, odbory a další. Také zde máme 217 případových studií od expertů, které uvádějí závažné formy tohoto vykořišťování. A měli jsme také debaty eh, v tematicky zaměřených skupinách. Čili musím říct, že eh, ty důkazy, které předkládáme, se opírají většinou o to, co jsme se dozvěděli od expertů. My se tedy zaměřujeme země na rizikové faktory, ale také na prevenci, sledování a přístup ke spravedlnosti. Takže jaké jsou ty rizikové faktory? Je jich tady celkem šest skupin, eh, jak nám vyplynuli z interview. Týkají se právního institucionálního rámce v českých zemích, eh, což znamená v podstatě eh, nízká pravděpodobnost postihu eh, zaměstnavatele. Dále pracovní režimy, eh, které brání v řádnému zaměstnávání občanů třetích zemí, kteří tedy musí potom hledat zaměstnání nějakým jiným způsobem. Dále vynucování práva, to je velký problém některých členských zemích, prostě vyplývá to z nekonání úřadů. Dále zde máme osobní rizikové faktory a to se týká zejména pracovníků, kteří se eh, nedomluví v té zemi, ty jsou tedy vystaveni větším rizikům. A také eh, chudí eh, se, eh, jsou vystaveni dalšímu riziku, protože jsou ochotní eh, to zneužívání eh, přijmout. A také hůře jsou na tom pracovníci s slabším vzděláním. Dále jsou to rizikové faktory týkající se pracovního místa. Tak to je například dáno. Rizikové obory jsou práce domácnosti nebo zemědělství a také v mnohých typech zaměstnání neexistují odbory a neexistují kontroly inspektorátu práce. Dalším příkladem jsou, tedy rizikový faktor jsou zaměstnavatelé. Čili um, jsou případy, kdy eh, nemáme eh, žádné písemné pracovní smlouvy nebo eh, přecházení z jednoho ženského státu do druhého, ne, nebo tam, kde pracovníci dostávají od zaměstnavatele třeba také nějakou dopravu, ubytování či stravování. My jsme experty žádali, aby se vyjádřili k tomu, jaké faktory, rizikové faktory považují za nejvýznamnější. Tak u těch rizik podle pracoviště je eh, tedy určité sektory plus eh, práce někde v izolaci, třeba na nějaké horské vzdálené farmě nebo eh, v uzavřených budovách nebo domácnostech. A e, potom e, jsou tam třeba takové podmínky, jako kdy ten zaměstnanec e, je formálně osobou samostatně výdečně činnou. K těm sektorům, kde k tomu dochází nejvíce, jsou tedy zemědělství, lesnictví, rybářství, stavebnictví, ubytovací a stravovací služby, práce v domácnosti a potom e, tovární práce. A e, to, to je vlastně jaksi e, nepřímo úměrné množství kontrol inspektorátu práce. My jsme polní průzkum prováděli v 21 Eh, členských zemích a eh, můžete se tady podívat také do té zprávy na situaci v jednotlivých zemích. No a závěr bude asi takový, eh, pokud se týče prevence, existuje poměrně málo specifických činností namířených proti zneužívání pracujících my jsme se třeba soustředovali také na eh, eh, sexuální, tedy pašování sexuálních pracovníků a pracovnic, ale jsou i jiná eh, pole. Například sem patří také akreditace nebo označování produktů a sice stvrzení, že byly Eh, ten výrobek byl vyprodukován za slušných pracovních podmínek. To je jeden z možných, eh, jedna z možných forem prevence. Co se týče eh, monitorování, tak inspektoři práce mají často nedostatek pravomocí, aby mohli svou inspekční činnost provádět na všech na všech pracovištích. Například v, členských zemi, v mnohých členských zemích nesmějí inspektoři práce vstoupit na území soukromé farmy. Takže eh, to je obrovská část nemonitorované eh, ekonomiky. Také nemohou vstupovat do domácností. Oběti eh, vykořišťování zejména eh, ti, kteří přicházejí ze třetích zemí, tak eh, často se s nimi zachází spíše jako s těmi, kteří porušují zákony, než jako s těmi, kteří jsou oběti porušování zákona. Eh, taky nám chybí dostatek monitoringu a dostatek účinné spolupráce mezi příslušnými součástmi státní zprávy. Další Eh, věc je přístup eh, obětí eh, k spravedlnosti. No tak vidíme, že pokud se týče ochrany trestním právem, tak je tady o tom málo do ucelené informace nebo ucelené možnosti. V některých případech mají dokonce Eh, občané třetích zemí větší šance eh, dovolat se spravedlnosti než vlastní, občané vlastní země. A eh, pak tady máme další věci, jako třeba situace, kdy oběti nechtějí mluvit o tom, co je na nich pácháno, poněvadž prostě chtějí tu práci dále a chtějí mít příjem. Na závěr se dá říci, že, jak nám experti řekli, eh, existuje zde značná míra beztrestnosti, máme nedostatek monitoringu na některých pracovištích, nedostatečná činnost policie a eh, neochota zneužívaných a vykořišťovaných eh, toto hlásit. Čili vykořišťování je eh, velmi zisková záležitost a vyplácí se. Čili experti nám řekli, že potřebujeme lepší monitorování, lepší spolupráce mezi organizacemi a chceme, aby eh, pracovníci zejména ze třetích zemí znali svá práva a samozřejmě jde také o lepší implementaci práva a evropských směrnic do praxe. <clears throat> Moje Eh, vlastní závěry, i když jsou tam ještě alternativní stanoviska. Je třeba posílit rámec trestního práva, více prosazovat stávající legislativu, zlepšit eh, inspekce práce, posílit spolupráci, dávat větší práva eh, obětem a chtít po nich, aby hlásili případy zneužívání je třeba, aby spotřebitelé také eh, chtěli, aby poskytované služby, které si nakupují, byly etické a nulová tolerance eh, k vykořišťování ve všech eh, sektorech ekonomiky. No a další fáze projektu bude se odehrávat v roce 2016 a budeme se více zabývat přímo obětmi eh, vykořišťování. Very interesting. Děkuji, to bylo velice zajímavé a velmi se to blíží eh, naší agendě, našeho výboru, eh, takže prosím, buďme v kontaktu a bylo by dobré, aby tato zpráva byla rozdána všem členům tohoto výboru Toto je poslední výbor, poslední zasedání před letní přestávkou, proto je nás tady poměrně málo, ale postaráme se o to, aby se to dostalo ke všem našim členům. A um, tak jak budete postupovat ve své práci, tak zůstaneme v kontaktu i nadále. Nyní tedy otevírám diskuzi a slovo má Jutta Steinrich, koordinátorka sociálních demokratů. Děkuji. Evropské agentuře pro základní práva za tuto studii. Ta studie je velmi cená pro naši práci a podle mě, pro mě potvrzuje mnohé, co zažívám v celé Evropě a přála bych si, aby všichni ti, kteří říkají o tom, že tady vzniká zbytečná byrokracie. Přála bych si, aby to slyšeli, protože vykořišťování zaměstnankyň a zaměstnanců v Evropě je realitou a přestože tady máme platné předpisy, tak eh, velmi často pachatelé mohou počítat s tím, že nebudou potrestáni. Vyplatí se jim, aby eh, páchali svou činnost, protože v Evropě je to poměrně málo stíháno. Souhlasím s vašimi požadavky v tom smyslu, že potřebujeme lepší eh, a provázanější pracovní kontroly v Evropě Evropská komise i členské státy tady mají svou zodpovědnost, protože eh, v Evropě potřebujeme tedy příslušný rámec. My v parlamentu jsme splnili to, co jsme měli. Já jsem také předložila stanovisko v minulém eh, legislativním období a tehdy šlo o zprávu z vlastní iniciativy na potírání černé práce a my jsme tam eh, řešili právě přesně tyto věci. Kolega Pirinsky právě v trialogu pracuje na realizaci platformy pro potírání černé práce ne, nebo práce na černo. Tady nejde pouze o to, abychom se informovali o nejlepších eh, postupech v praxi, ale potřebujeme eh, tady na evropské úrovni koordinovat sankce. Jsem velmi ráda, že jste také hovořila o prevenci. To také známe z diskuzí, kterou jsme měli ohledně směrnice o vysílání pracovníků, je důležité, že my můžeme zabránit v mnoha případech zneužívání, když lidé znají svá práva a když dostávají informace ve svém mateřském jazyce. Mám několik dotazů. Vy asi tam eh, budete mít nějaké studie i pro eh, konkrétní členské státy. Mohla byste už pohovořit o některých konkrétních eh, problémech? Vy jste jednala také s inspektory práce nebo s těmi kontrolními místy, tak mě by zajímalo, jaké jsou jejich podněty nebo požadavky na nás, na politiky, co bychom měli změnit, jak bychom měli nově nastavit kontroly práce. Velmi by mě to zajímalo. Děkuji. Zelení Monika Várn. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci, za ty velmi zajímavá, i když alarmující a e, šokující věci této studie. E, vím, že sídlo vaší agentury je ve Vídni a já už jsem tady měla příležitost, protože jsem z Vídně se o tom informovat a musím říct, že Rakousko, které je obecně známo tím, že má poměrně dobrou úroveň sociální politiky a politiky pracovního trhu, tam není vlastně dobrým příkladem ve srovnání s ostatními 28 členskými státy, a to zejména pokud jde o inspekce, eh, pracovní inspekce, tam eh, jsme pozadu, pokud jde o personální vybavení a pokud jde o cíle a výsledky, tam je to nedostatečně upraveno. Myslím si, že to je studie, po které už se nemůžeme vrátit k tomu, jak to bylo dříve, protože to, že uprostřed Evropy dochází k závažnému vykořišťování, eh, tak jak to bylo řečeno, to je něco, co je velmi alarmující a my musíme jednat. Nejenom v rámci našeho výboru, tady samozřejmě máme různá doporučení a oblasti, ve kterých eh, máme jednat, na to poukazujeme, ale já si myslím, že to je věc, která se dotýká i ostatních výborů a napříč všemi výbory bychom měli znásobit naše úsilí, abychom zabránili tomuto vykořišťování. Pokud je náš výbor, tak je tady také otázka a maximální pracovní doby, minimálních mest a důsledného hájení volného pohybu pracovníků. Jedna je tady samozřejmě otázka migrace, to se týká e, přistěhovalců, ale potom je tady také otázka interní mobility e, evropských pracovníků a pracovnic. Já jsem byla opravdu šokovaná, protože jsem si nedovedla vys, představit, že výsledky e, tohoto vykořišťování se e, neliší příliš mezi e, občany Evropské unie a těmi, kdo e, sem se při, vlastně imigrují eh, mimo, z oblastí mimo Evropy. Takže tady opravdu potřebujeme solidární Evropu a jsme od ní velmi vzdáleni. Jsme vzdáleni i od chartě, chart, charty základních práv, takže tady je potřeba jednat nejenom na úrovni EU, ale musíme tady spolupracovat s členskými státy, abychom celkově, protože je to komplexní problém, který se týká eh, různých rezortů a my tady opravdu musíme urychleně začít konat. Děkuji. Paní Ždanuka. Děkuji. Já bych také chtěla eh, věnovat pozornost tomu, co jste říkala v tom smyslu, že eh, eh, zahraniční eh, pracovníci, kteří pracují v jiném členském státě, mají větší přístup ke spravedlnosti než místní pracující. Mohla byste to nějak vysvětlit? Je to pro mě překvapivé. Máte k tomu nějaké údaje? V čem ten problém spočívá? Já jsem si myslela, že by to mělo být obráceně. A divím se, že tady není žádný evropský mechanismus, který by měl být uplatněn. Tady se hovořila také o zákon, chatě základních práv a víme, že je tady článek 51, kde je řečeno, že tato chata eh, může být uplatněna pouze v případě, že to spadá do kompetence EU, protože jinak eh, za to pří, jsou za to příslušné členské státy. A právě článek 51 nám vlastně brání v tom evropském přístupu k tomuto problému. A Já pracuji ve výboru pro petice a my tam máme mnoho petic, které se týkají eh, právě vykořišťování v souvislosti s tou chartou, s tou listinou a komise často říká, že ta listina eh, nemůže být uplatněna, protože tam není, eh, ta, není to v té kompetenci Evropské unie. Ano, vykořišťování existuje, je to problém, ale například včera jsme řešili případy e, dětí, e, které byly odloučeny od rodin e, nějakých zahraničních pracovníků v členských státech a tady jsou Eh, podněty pro to se donívat, že se to děje pravidelně, eh, když se tedy pracuje v jiném členském státu, že vlastně tam je malá znalost toho pracovníka, eh, znalost toho místního jazyka a pravidel a tak dále. Ale my velmi často v našem výboru PETY musíme poukázat na to, že to není v naší pravomoci. Zajímalo by mě, co tedy navrhujete, jak to dále upravit, jak to vyřešit. Děkuji. Děkuji. Pan Perinsky, který je v tomto výboru zodpovědný za práci se zvláštní platformou pro nenahlášenou práci. Thank you, Madam Chair, and, uh, as to responsibility... Děkuji, paní předsedající co se týče zodpovědnosti, tak vy eh, víte, že my jsme eh, týmy, eh, reprezentujeme své politické skupiny a mimo jiné také v trialogu. Já si myslím, že ono je zodpovědností výboru, aby opravdu upozornil na urgentnost tady těchto celé tyto palety problémů. Poslanci zde přítomni, jak si všímám, jsou možná překvapeni eh, těm, tímto, těmi nálezy. Eh, ukazuje to, že neplatíme, dostat, ne, eh, věnujeme dostatečnou pozornost určitým Eh, vrstvám naší společnosti, kteří, které se pohybují v podmínkách, které neodpovídají našim evropským podmínkám. Možná bychom mohli v této oblasti spolupracovat s dalšími výbory, jako třeba petičním. A s větším pocitem urgentnosti, naléhavosti eh, pracovat a reagovat eh, na hrubé porušování eh, zvyklostí a práv na pracovišti. Je to naprosto urgentní záležitost. Týká se to stovek tisíc evropských občanů. Čili já myslím, že bych podpořil eh, vaši myšlenku, abychom byli v kontaktu eh, s touto agenturou pro základní práva. A eh, je dobré, aby toto bylo skutečně pravidelně na agendě našeho výboru tak pokud vím, tak eh, jedna z těch věcí, s nich přicházejí autoři zprávy, je tedy požadavek, aby inspektoři práce byli lépe vyškoleni. A aby se v českých zemích eh, dělal něco více pro implementaci těch směrnic, které zde máme, zajišťujících základní práva. Děkuji. Děkuji. Ptám se nyní, zda někdo z komise by si chtěl vzít slovo? Ne. My určitě můžeme dát k dispozici eh, kopii Eh, této zprávy každému poslanci. Eh, jak eh, řekl pan Pirinsky, je důležité, abychom byli součástí řešení tohoto problému. To znamená, že také s agenturou pro základní práva budeme udržovat kontakt a e, to poněkud četnější než e, pouze jednou ročně. A e, jistě najdeme také projekty, jimiž se budeme moci věnovat společně a také ve spolupráci s jinými výbory. No, myslím, že tím jsme dospěli na závěr našeho dnešního programu jednání a je třeba říci, že to je naše poslední zasedání před eh, prázdninami. Ano, ano, samozřejmě zapomněla jsem, eh, je třeba zodpovědět otázky. Tak děkuji vám, paní předsedající, já se pokusím Eh, odpovědět. Co se týče inspektorů práce, eh, tedy těch, kteří eh, s nimi jsme vedli pohovory, tak oni říkali, že potřebují více zdrojů a mm, aby tedy mm, věděli více o tom, jak aplikovat zákony v praxi. Například není vždy jasné, zda eh, tedy mají někam jít, nebo mohou, nebo nemohou někam vstoupit a zda tedy, eh, když tam najdou oběť ze třetí země, tak co s ním, jestli se mají postarat hlavně o tom, eh, jestli ho tedy poslat ze země pryč, nebo jak vlastně postupovat. Protože jestliže prioritou je poslání tohoto zaměstnance pryč, Eh, pak eh, pravděpodobně nejde k potrestání vykořistujícího zaměstnavatele. Čili řeklo, bylo nám řečeno, že musí mít jasný mandát k tomu, aby mohli zjišťovat eh, vážné případy vykořišťování, čili nebyli si příliš listi svou rolí. Oni ne, že by tady něco žádali od Unie, ale spíše eh, chtěli by eh, jasné prostředí, v němž se mohou pohybovat v rámci své členské země. Ve 12 členských zemích inspekční orgány eh, v současné době mohou asistovat obětem. A to máme také v příloze k této zprávě. Můžete se dozvít, dozvědět, které členské země to jsou a co tam kdo může dělat. A my si myslíme, že toto je skutečně velmi dobrá praxe. Já jsem také řekla, že v určitých případech eh, je možné, že pracovníkům ze třetí zemí se může dostat lepší pomoci než domácím pracovníkům. Hovořila jsem například o tom, že máme služby na podporu obětí a víme, že třeba eh, v lepším postavení, tedy dovolání se spravedlnosti, mají oběti eh, sexuálního biznesu než eh, jiných, jiných odvětví. Třeba máme tady muže, kteří dostávají 50 centů na hodinu, Eh, spí po pěti, po šesti v jedné místnosti a eh, oni eh, se těžko tady dostávají ke spravedlnosti, poněvadž neexistují tady služby, které by se právě na ně zaměřovaly. Je to skutečně tak, že v mnoha členských zemích se pomáhá tady sexuálním pracovnicím spíše než pracovníkům v jiných v jiných odvětvích. Ale máte pravdu, eh, že eh, ve většině případů jsou eh, lidé ze třetí zemí znevýhodnění, poněvadž se nedomluví, neznají zákony a tak dále. Čili toto jsem chtěla říci, že tady máme některé specializované služby na pomoc obětem, ale ne ve všech odvětvích. Pokud se týče charty, tak eh, v každé zprávě eh, naší agentury se odvoláváme na chartu či listinu základních práv EU a eh, ta samozřejmě platí všude tam, kde se uplatňuje evropské právo. Čili ono se to týká všech těch oblastí, který, o kterých hovoříme zde, zejména mm, tam, kde instituce a členské země implementují evropskou legislativu. Což znamená, že když dostanete otázku, jak se aplikuje e, tato listina v souvislosti s konkrétními směrnicemi, můžete dostat různé tedy odpovědi, ale tu principiální jsem vám řekla. Já vám tedy děkuji za to, co jste řekli, nás to velmi povzbuzuje a děkuji za tu příležitost, že vám budeme později moci předložit výsledky našich dalších, eh, našich dalších zpráv. Děkujeme, děkujeme. Určitě vám zašleme jednohodné pozvání. Děkuji vám za tyto informace. No a uvidíme se opět 3. září na příštím zasedání. Děkuji vám.